Jeho první řeč na půdě Evropského parlamentu na plenárním zasedání, tedy chceme chceme zde eh, poznamenat, že souhlasíme i s tím, pokud bude mírně delší než obvykle protože chceme umožnit panu předsedovi, aby se vyjádřil i k jiným záležitostem, i institucionálního rádu, protože se jedná o začátek jeho volebního období, tedy 15-20 minut, to vám stačí, pane předsedo? Ano, výborně. Prosím. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, jsem velice rád, že mám tuto příležitost účastnit se rozpravy spolu s vámi. Nejenom, abych vám podal informace o neformálním zasedání Evropské rady dne 11. února před dvěma týdny. Byla to neformální rada, která nepředložila žádné formální závěry. Chtěl bych využít této příležitosti ale také k tomu, abych se s vámi setkal brzy na začátku svého mandátu. A kdybych eh, čekal na první a eh, příležitost a po formální radě, která se bude konat na konci března. Nedostal bych se do Evropského parlamentu před začátkem eh, dubna, tedy eh, pět měsíců poté, co jsem byl jmenován předsedou Evropské rady. Chtěl bych využít této příležitosti proto, abych řekl, jak si představuje svoji roli a funkci. Tím strávím několik minut. A nechci se k tomu potom vracet při dalších příležitostech. Vždy jsme měli předsednictví Evropské rady. A to není to samé jako prezident Evropy, jak to nazývají někteří, některá média. Co se tedy změnilo? Změnily se některé menší věci, které ale v dlouhodobém výhledu budou mít velký dopad. Za prvé je zde kontinuita. Předsednictví se dříve měnilo každých šest měsíců, to znamená po každém druhém nebo třetím setkání. A nebyla zde příležitost pro vytvoření dlouhodobé strategie. Naši partneři ve třetích zemích se neustále setkávali s jinými hlavami států či vlád, kdy se set, když se setkávali s Evropskou unii. Větší kontinuita je zcela zásadní pro vytvoření dobrých vztahů a pro a plnění našich úkolů. Za druhé, a můj post je postem na plný úvazek. Předchozí předsedové rady museli zároveň vést své domácí vlády. I když se snažili co nejvíce, co nejlépe a plnit svoji roli, mohli to dělat jenom na půl úvazku. Nemohli a plně zastupovat Evropskou unii na venek. Nyní má Evropská unie a Evropská rada lepší příležitost sehrát svoji roli v rámci evropského institucionálního systému. Za třetí, hlavy států a vlád si nyní mohou vybrat, koho chtějí na tomto postu. A nedochází tedy k obsazování toho postu na základě arbitrálního eh, rotování předsednictví. A to je něco velmi důležitého. Tyto tři změny jsou všechny e, změny, které jsou pragmatické a zlepšují celkovou architekturu EU. Evropská rada se nyní stává institucí, samostatnou institucí. Evropská rada tak má lepší příležitost plnit své úkoly stanovené smlouvami. Má za úkol definovat obecné politické směry a priority Evropské unie. Někteří eh, komentátoři vidí důležitost eh, tohoto úkolu. A někteří tvrdí, že tento úkol tak důležitý není. Někteří považují předsednictví Evropské unie eh, za určitou funkci, která odpovídá funkci prezidenta, jako je tomu například ve Francii. Jiní to vnímají čistě jako předsedání schůzí hlav států a předsedů vlád. Není to ani eh, jedna eh, z těchto, není to ani jeden z těchto přístupů. A držitel této funkce musí ale vyjadřovat názory hlav států a předsedů vlád. Na druhou stranu je ale současně a předsedou schůzek Evropské rady. Jeho úkolem je také zastupovat Evropskou unii navenek. Například společně se předsedou komise na schůzích k 20 Je určitým mostem mezi hlavními městy a institucemi v Evropské unii. To přesahuje jeho úkol předsedat schůzkám, předsedat summitům. Je třeba, aby zde byl společný směr Evropské unie. To by měl člověk na mém postu zaručit. A jakým směrem se vydáme, jak budeme nakládat s našimi sousedy, kdo jsou naši hlavní strategičtí partneři ve světě, kde chceme být za 10 nebo 20 let, to jsou zcela základní otázky. Pokud jde o můj vztah s Evropským parlamentem, smlouvy jsou velice stručné. A vyžadují, abych po schůzkách Evropské rady vám předkládal informace. To znamená, že zde musím vystoupit minimálně čtyřikrát za rok. Je pravděpodobnější, že to ale bude eh, pětkrát nebo šestkrát a v budoucnosti snad i desetkrát. Zanedlouho mnoho z vás už eh, bude mít eh, dost mých vystoupení v Evropském parlamentu. Já chci mít časté kontakty s poslanci Evropského parlamentu a mám eh, měsíční schůzky s předsedou parlamentu a také schůzky se zástupci politických skupin. Moje role by ale neměla být zaměňována s rolí předsedou komise. Pan Barroso eh, je předsedou výkonné moci, která je odpovědná Evropskému parlamentu. A předkládá legislativní a rozpočtové návrhy Evropskému parlamentu. Předseda komise má každodenní kontakt s Evropským parlamentem a nejenom pokud jde o legislativní a rozpočtové návrhy. Mým úkolem je spíše zajistit, že hlavy států a předsedové vlád se mohou shodnout na celkové strategii pro Evropskou unii, ať už jde o vnitřní eh, vývoj a nebo eh, o vnější vztahy Evropské unie. A každý týden se scházím s předsedou Barosou. Oba jsme si vědomi toho, že je třeba vyhnout se jakémukoliv překrývání kompetencí nebo nedorozumění, pokud jde o to, kdo je odpovědný za co. Některým to může připadat složité rozlišovat mezi předsedou Rady a předsedou Evropské komise. Já jsem ale přesvědčen o tom, že se vydáváme správným směrem. V tomto kontextu je také důležité si upozornit, uvědomit, že já jsem předsedou Evropské rady, nikoli rady ministrů. Nyní jsou to dvě oddělené instituce. Normální rada, která je jednou větví legislativy, této radě bude stále předsedat eh, předsednictví určitého členského státu, které se bude každých šest měsíců měnit. Pouze Rada pro zahraniční záležitosti má stálou předsedkyni eh, ve formě Catherine Ashtonové, která je vysokou představitelkou pro zahraniční politiku a místo předsedkyní komise. Já si velice vážím práce, kterou odvedla paní Ashtonová. musí čelit mnoha výzvám v oblasti zahraničních záležitostí a bezpečnosti a zároveň připravuje diplomatickou službu. Zaslouží si naší podporu. Já se těším na spolupráci s ní v zastupování Evropské unie na venek. Chtěl bych říci několik slov o Evropské radě jako takové. První formální schůzka za mého předsednictví se bude konat na konci příštího měsíce. Měli jsme ale velice přínosnou neformální schůzku eh, v knihovně Solvé několik metrů odtud. Nevím, jestli to bylo tím, že jsme byli fyzicky blízko parlamentu nebo a, eh, že jsme byli v takovém neformálním prostředí, ale naše diskuze byly velice přínosné. Nemohu vám předložit žádné formální závěry, protože to bylo neformální zasedání. Mohu se s vámi ale podělit o mé vlastní závěry, které jsem schrnul v dopise Evropské radě a který byl nyní rozeslán také zde v parlamentu. Mým cílem na této neformální schůzce bylo především připravit budoucí diskuze o otázce, jak zlepšit hospodářskou situaci Evropy ve chvíli, kdy se snažíme dostat z hospodářské krize. To zahrnuje přeskum našich cílů a ambicí. Předseda Barroso nám předložil velice dobrý dokument k tomuto tématu. Zabývali jsme se také tím, jak zlepšit řízení a, a zprávu těchto otázek, jak můžeme vést naší ekonomiku k tomu, aby eh, zlepšila svůj eh, výkon. Naše, naš naše první výměna názorů se soustředila na tom, jak stanovíme cíle, jak eh, je budeme dodržovat a jak budeme hodnotit výsledky. Jde především o koordinaci národních kompetencí. Zároveň je ale třeba využívat naplno nástrojů Evropské unie a kompetencí Evropské unie. To je úkol, k čemu je Evropská vala, rada skutečně vhodná. Evropská rada se shodla na tom, že potřebujeme lepší a soustředěnější koordinaci hospodářských politik. Potřebujeme mít eh, makroekonomickou politiku v eurozóně i mikroekonomickou politiku, která bude jednotná. Musíme se soustředit na některé základní ekonomické cíle. Je jich asi čtyři nebo pět. Tyto cíle by měly být jasně identifikovatelné a oddělitelné. Nemá smysl mít eh, třeba 65 různých cílů. Evropská rada a chce převzít odpovědnost ve společné evropské strategii pro růst a zaměstnanost. Taková iniciativa je velice nutná. Potřebujeme oživit naše závazky. Já jsem byl velice rád, když jsem viděl ty ambice kolem stolu při vyjednávání. Je třeba mít lepší koordinaci, lepší řízení možná i ekonomické řízení. To jsou kroky k úspěchu. Diskutovali jsme také o tom, jak lépe implementovat kroky Evropské unie při rekonstrukci Haiti. A je třeba konkrétně se podívat na lepší implementaci článku 214 smlouvy, který se týká humanitární pomoci. Otázka je také, jak by Evropa měla reagovat efektivně na závěry kodaňské konference. Hovořili jsme také o situaci v Řecku samozřejmě. Já osobně jsem na sebe vzal úkol zajistit, že se tato otázka bude řešit v rámci institucionální struktury Evropské unie. Eh, dosáhli jsme souhlasu všech 27 hlav státu nebo předsedů vlád, stejně tak jako souhlasu eh, s předsedou komise a předsedou Evropské centrální banky. Tento konsenzus eh, byl jasný, poukázal na to, že Řecko chce odpovídajícím způsobem snižovat svůj deficit a že my jsme připraveni postavit se k situaci solidárně. Já se velice těším na to, že vyjádříte své názory ke všem těchto otázkám. Také k tomu, jak můžeme řešit většinu výzev. Pane předsedo, vážení kolegové, mohu vás ujistit, že mám jeden hlavní cíl pro následující léta. Chci zajistit, že naše unie bude dostatečně silná uvnitř, abychom si udrželi náš sociální model a že bude na venek také silná, abychom si udrželi své hodnoty. Myslím si, že naše evropské instituce mohou a musí spolupracovat, abychom našich cílů dosáhli. Děkuji. Děkuji, paní převodní. Děkuji panu předsedovi Evropské rady za jeho vystoupení. A nyní předávám slovo panu předsedovi Evropské komise. Pane Barroso, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, nejprve mi dovolte poblahopřát panu stálemu předsedovi Van Rompojovi za velice úspěšný Eh, neformální, eh, za, za velice úspěšnou neformální radu pod jeho vedením. Poté, co jsme si vyslechli velice důležité eh, sdělení o Řecku, tak jsme, tak jsme diskutovali o strategii 2020, což je Evropská strategie pro růst a zaměstnanost. Měl jsem příležitost soustředit se na velké výzvy, kterým čelíme a soustředit se na všechny priority, které komise příští středu oficiálně představí. E, během krize byla e, ekonomika mm, velice úspěšná, docházelo zde e, k navyšování pracovních míst. Bohužel během finanční krize došlo ke zhoršení situace a toto zhoršení se projevovalo v mnoha oblastech. Poklesl HDP o 4%, také se zvyšuje nezaměstnanost až na 10% a celkově se tato situace stala velkou hrozbou pro prosperitu evropské společnosti. Zároveň jsou zde další výzvy, stárnoucí společnost eh, a také nedostatky ve vzdělávání a ve výzkumu. Zároveň však máme mnoho silných stránek. Máme nejsilnější eh, tržní ekonomiku světa. Máme zde jednotný trh, máme zde eurozónu, a všechny tyto silné stránky se ukázaly eh, být velice ceným majetkem během krize. Dnes však Evropská unie stojí před závažnou volbou. Myslím si, že to je volba, která bude ovlivňovat životy celých generací. Těžko můžeme doufat, že se lze vrátit eh, k těm eh, včerejším úspěchům a k těm včerejším politikám. Musíme se zamyslet, jak pokračovat. Těžko se vrátíme k tomu, co jsme ztratili v krize. Zde se můžeme rozhodnout, zda tedy budeme podnikat pouze drobné změny. Já se však domnívám, že musíme být ambicioznější. Musíme inspirovat a musíme začít eh, znovu budovat ekonomiku, která vytvoří miliony nových pracovních míst. To však nebude možné, pokud budeme dělat pouze polovičatá řešení. Stále ještě se nacházíme v určité krizové situaci a určitě nemůžeme spoléhat na politiku business as usual. Musíme uh, chránit náš sociální model. Sociální model by totiž tímto byl ohrožen, pokud se nerozhodneme eh, k vytvoření lepšího nového prostředí pro ekonomiku. Potřebujeme, abychom se všichni semkli. Potřebujeme, aby všechny evropské instituce, orgány a také zúčastněné strany aby se semkli a aby aktivně podpořili Evropský parlament v tom, jak vytvořit novou strategii a jak ji eh, sdělit občanům, jak ji prosadit u občanů. Příští týden eh, komise zveřejní klíčové cíle této strategie a oficiálně je oznámí evropským orgánům. Bude se soustředit na tři priority. Za prvé inteligentní růst, za druhé inkluzivní růst a za třetí trvale udržitelný růst. Je nutné, abychom stavěli na znalostech a také na inovacích, které nám přinesou budoucí dovednosti, budoucí technologie a budoucí e, inovace. Pokud chceme zachovat stávající model společnosti, musíme také e, hledat nová pracovní místa, která budou dobrá pro všechny pracující. Lidé dostanou práci a také budou mít možnost eh, uplatnit své eh, schopnosti a dovednosti a tím také budeme řešit problém chudoby. Chudoba není eh, problém jednotlivých zemí. Musíme najít společnou jednotnou reakci celé Evropské unie. Dále chci říci, že Jednotný evropský trh musí využít všech příležitostí. Hovořím o trvale udržitelném růstu, hovořím o tom, že musíme bojovat s změnou klimatu musíme také e, řešit problém nedostatku zdrojů. Chceme prohloubit vnitřní trh, chceme vytvořit lepší podmínky pro investice, zejména pro malé a střední podniky a chceme, aby evropská ekonomika měla dobré místo v globalizovaném světě. Tyto priority všichni známe. Bohužel ne vždy uh, se daří je dávat do praxe. Musíme Eh, přinášet změny. Když se zamýšlíme nad tím, co potřebuje evropská ekonomika, musíme se zamyslet také nad tím, jakým způsobem všechny tyto změny uskutečnit. Jak se nám podaří, abychom byli úspěšní? Za prvé, tato, eh, tato strategie musí být komplexní. Nemůžeme dovolit to, aby si z ní každý vybral pouze některé lehké věci, lehká řešení a ty těžké problémy nechal na ostatní. Když přemýšlím třeba o jednotném trhu, tak je třeba dokončit budování jednotného trhu. Musíme přemýšlet nad tím, kde vynakládáme prostředky. Musíme eh, se za druhé také zaměřit na to, aby strategie se soustředila na všechny vrstvy společnosti. Nesmí, eh, ekonomický růst nesmí, být, eh, nesmí jít na úkor společnosti. Musíme stále eh, řešit otázky, jako je chudoba. A také jsme se rozhodli ještě eh, přebudovat finanční trh. Chceme také umožnit, aby podniky mohly dobře fungovat a aby mohly růst. Musíme se chovat odpovědně vůči společnosti a vůči, vůči vládám. Také je zde možnost eh, tedy dále, pokud chceme, pokud chceme toto doskutečnit, je také důležité, aby na trh bylo řádně dohlíženo. Dalším bodem je to, že vize evropské ekonomiky musí jasně říci, kdo za co odpovídá. E, nesmí zde dojít k žádné debatě o kompetencích. Musíme přinést přidanou hodnotu evropského přístupu. V době globalizace Musíme vyjednávat s Amerikou, s Ruskem, s Čínou a s dalšími globálními hráči. A v té době je jasné, že přidaná hodnota jednotného postupu Evropské unie, například na schůzce G20, nebo třeba během eh, francouzského předsednictví. Vzpomínám si, že bylo mnohem lepší, když jsme dokázali přinést jako Evropská unie jednotné řešení na samitech. A proto je jasné si uvědomit, že pokud budeme jednat společně, pokud se semkneme, budeme mít silnější hlas. Je to nutné, protože v současnosti žijeme ve světě, který je vzájemně provázán a také Evropská unie je vzájemně provázána. Samozřejmě je důležité učinit mnoho věcí i na národní úrovni. Každý členský stát má mnoho odpovědnosti a ta spočívá zejména na národní vládě. My však doufáme, že národní vlády budou také sledovat tento evropský přístup. Evropský přístup je důležitý. Samozřejmě nám nejde o to, aby se pravomoci přesunovaly do Bruselu, ale jde o to, aby všechny společnosti prosperovaly, aby, aby měly přínos eh, se společné politiky. Podaří se nám uspět pouze tehdy, pokud budeme jednat společně, a ne pokud budeme spolu navzájem bojovat. Potřebujeme silnější koordinaci také na poli e, ekonomiky. Lisabonská smlouva nám dává nástroje a my je budeme používat. Eh, během tohoto zasedání rady jsem už si všímal těchto nových prvků. Když je porovnám s diskusemi, které probíhaly před pěti lety nebo v minulosti, kdy se teprve hovořilo o lisabonské strategii, tak mi dovolte říct, že Nyní vidím, že jednotlivé členské státy jsou si mnohem více vědomy toho, že je nutné, aby pracovali společně, pokud chtějí překonat všechny překážky, které před ně klade stávající krize. A nyní je nutné vědět, že eh, nesmí eh, tedy nabít na vrchu různé národní zájmy, protože je důležité, aby všechny státy eh, prosazovaly stejné cíle. Dále zde hovoříme o konkrétních opatřeních. Potřebujeme konkrétní, specifické plány a opatření a my některá z nich eh, brzy eh, oznámíme. Je zde například program, který se soustředí na inovace, program na dovednosti, program, který souvisí s digitální agendou, prosazování zelených, takzvaných zelených technologií a také zvláštní plán boje e, pro boj s chudobou. Všechny tyto plány ukazují, že Evropská unie přináší část řešení, alespoň částečně se chce podílet na řešení všech těchto globálních program, pro, programů. A ještě na závěr chci na vás, na Evropský parlament, apelovat v tom, že chci, abyste ukázali, že máte zájem, protože vy jste také nyní spoluzákonodárci a také máte velký podíl na rozhodování, který se týká evropského rozpočtu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane předsedo. A nyní máme eh, představitele frakcí Evropská eh, lidová strana křesťanství demokraté. Prosím pana Josefa Dole. Vážený pane předsedo, pane předsedo rady, pane předsedo komise, drazí kolegové. Evropská rada se 11. února jako první konala pod předsednictvím pana Van Romboja a já vítám jeho první přítomnost zde na půdě Evropského parlamentu. EPP od vás mnoho čeká, pane předsedo, a já vítám ten pozitivní, pragmatický charakter vašeho příspěvku. Ten tón, jež chcete vdechnout Evropské radě, ten plně, plně schvaluji, ale očekávám, že s Lisabonskou smlouvou vaše vztahy s námi, s evropskými poslanci, už mají být jiné. My už spolu rozhodujeme s vámi i z právního hlediska, ale ty důsledky jsou zároveň i politické. Já bych se nyní rád vyjádřil k samotné diskusi 11. února, tam k té strategii 2020 a zároveň k otázce eura, rozpočtové hospodářské politiky, k otázce spekulací v souvislosti s řeckým dluhem. To vše bylo podstatou těch rozhovorů v Solvajově knihovně. Řecká krize případně otázka měny euro, ještě stala cílem, terčem přímých útoků spekulantů. Další záležitost je, že čekáme, že situace v určitých zemích eurozóny nejdříve musíme se rozhlednout, jakým způsobem se ta situace projeví, co se děje v jiných zemích, jako v Řecku. A co se může udělat pro zlepšení těch eh, situace v těch nejriskantnějších eh, zemích. Jsem rád, že ta solidarita tam byla jakoby zmíněna, že byla deklarována, ale trochu mě znepokojuje, že Evropané mají být sobě rovni vůči té situaci. Co je, co se myslí tou situací? Máme rozhodovat a zároveň se máme ujistit, aby naše měna reflektovala politickou sílu, jež za ní stojí. Mluvíme o politických i monetárních orgánech, vládních orgánech, ale mohli bychom vše zjednodušit a vše by mohlo být účinnější, kdyby se nám podařilo uplatnit ve všech zemích eurozóny takovou opravdovou skutečnou monetární koordinaci. Pan řekl, že je potřeba nové organizace pro E, země eurozóny v rámci Evropské unie, nějaký sjednocující orgán, ta rozpočtová politika, tu by měla schvalovat nejdříve ta euroskupina, než bude vše předneseno těm národním parlamentům. To je velice odvážný návrh, ale já bych se rád obrátil na Evropskou radu, aby to seriózně analyzovala, aby se k tomu vyjádřila, protože to by znamenalo, že země eurozóny by si dali větší manevrovací prostor, protože by si nejdříve nastínili ty rozpočtové plány v rámci celé eurozóny, což by lépe zapadalo do celé světové ekonomické struktury na tu mezinárodní platformu, kde by eurozóna rovněž měla mluvit jedním hlasem. Tak jak řekl pan Broso, ta volební práva v IMF, v Mezinárodním měnovém fondu, jsou vážena vůči eh, členským státům. Spojené státy tedy mají přes 16%, Čína 3,6%, Japonsko 6% a jinak 18,9% eh, mají země eurozóny, ale kdyby ty země byly sjednoceny, tak by měly 23% všech hlasů a všechny země Evropské unie, ty by už mohly mít až 32% hlasů, tedy téměř dvakrát tolik ve srovnání se Spojenými státy. Tedy to, je, vážení kolegové, situace v tom rozložení sil a z důvodu toho, že Evropa je vnitřně rozdělená, že je nesourodá, tak nemůžeme využívat svého potenciálu. My si to v rámci skupiny EPP uvědomujeme a musíme otevřít oči na tu realitu, musíme s ní vyvodit ty správné závěry. Pak bychom si měli uvědomit, co je třeba udělat to už si nezastřeme, spolupracovat a nejen se chytat toho stébla té falešné ekonomické suverenity, o které si každá země myslí, že ji stále ještě má. Děkuji vám, pane předsedo, říká pan předseda. A nyní skupina Pokrokové aliance socialistů a demokratů, pan Stefan Hughes. Děkuji, pane předsedo a ostatní předsedové. Od začátku hospodářské krize více než 7 milionů lidí přišlo o práci. Do konce tohoto roku se pravděpodobně stane, že více než 25 milionů lidí bude nezaměstnaných. A naše ekonomika a veřejné finance skutečně trpí. My jsme se snažili je zlepšit od 90. let, ale během méně než dvou let a se jejich situace zhoršila. Snažili jsme se zavést některá opatření, která by pomohla, abychom aby se naše ekonomika zcela nezhroutila. Mnoho lidí ale ztratilo důvěru v to, že se rychle dostaneme z krize. Eh, došlo tak a ke zhoršení rozdílů eh, v naší společnosti. Z tohoto důvodu je třeba, aby zde existovala evropská solidarita. Některé země se staly cílem spekulací. A tato situace oslabuje kom, eh, konkurenceschopnost Evropské unie. To je velice špatný obrázek Evropské unie. Evropská unie nyní musí se soustředit na svůj model sociálního a hospodářského rozvoje. Pane předsedo, vy se budete eh, ptát eh, jarního samitu, kde chce chtějí předsedové eh, vlád a hlavy států, aby Evropská unie byla v roce 2020. To je zcela eh, zásadní. Mnoho Evropanů nyní cítí dopad krize na jejich život. Bojí se, budu mít práci, budu mít dostatek eh, financí. Pokud ztratím práci, budu schopen nalézt novou práci. Já chci Eh, říci, eh, já nechci eh, jet do svého volebního okrsku a říci lidem, že máme plán pro rok 2020. Chci, abychom řešili jejich současné problémy. Chci, aby měli dostatek pracovních míst, za které dostanou odpovídajícím způsobem zaplaceno. Agenda Evropské unie byla stanovena v prosinci. Do roku 2011 se očekává, že členské státy zavedou konsolidaci, aby se dostali pod 3% limit rozpočtového deficitu. Do té doby ale bude stále ještě stoupat nezaměstnanost. Existují různé způsoby, jak dostat Evropu z krize, ale je třeba, aby lidé byli ve středu naší pozornosti, protože nejvíce krizí trpí. Paní pánové předsedové, pane Van Rompuyi, pane Barroso, je třeba, abyste se podívali na strategii výstupu. Je nutné, aby Evropa se dostala z krize odpovídajícím způsobem a aby neustále měla na paměti své zásadní hodnoty, nejenom ekonomické hodnoty je problémem, že makroekonomická politika se soustředí jenom na konsolidaci veřejných financí. Zapomíná se často na zdravotnictví, na vzdělávání. Není možné dosáhnout konsolidace jenom prostřednictvím zvyšování daní. A pokud to tak budeme dělat, poté hospodářské oživení bude extrémně pomalé a budeme mít stále více nezaměstnaných. Je třeba, aby Evropa měla sociálnější přístup. Je nutné, abychom měli strategii vstupu na pracovní trh. Takováto strategie by měla být součástí strategie EU 2020 je třeba, aby se zde kombinovala strukturální politika se sociální politikou a politikou životního prostředí. Je třeba eh, do roku 2015 vytvořit minimálně 5 milionů nových pracovních míst v zelené ekonomice. Rada by v březnu měla jasně stanovit své cíle. Toto by mělo být součástí cílů eh, rady. A Máme zde pakt stability a růstu. A je nutné, aby se zaručilo, že jednotlivé členské státy budou vydávat eh, odpovídajícím způsobem peníze v klíčových oblastech a budou se soustředit také na sociální politiku. To platí nejenom pro eurozónu. Summit v březnu by měl mi dát mandát svému předsedovi ve spolupráci s komisí, aby byl předložen ambiciózní plán pro hospodářské řízení v Evropě. A Takovýto návrh by měl být předložen do konce roku 2010, do prosince 2010. Musíme se poučit ze současné krize a musíme se z této krize dostat co nejrychleji. A nyní máme příležitost učinit Evropu blízkou občanům. Je třeba, aby strategie 2020 se soustředila na lidi a na pracovní místa. Je nutné, aby zahrnula jasnou agendu pro vytváření pracovních míst. Moje politická skupina se bude snažit, aby v srdci tohoto evropského projektu byli právě lidé a občané. Děkuji velice a nyní skupina porozumění liberálů a demokratů pro Evropu, pan předseda Guy Verhofstadt. Yes, uh, you, Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte vyjádřit se k nejurgentnějšímu problému dnešního dne, protože zde hovoříme o roce 2020, ale dnes máme mnohem naléhavější problémy. Je to eurozóna a je to Řecko. Musíme najít řešení právě pro tento problém. Pane předsedo, domnívám se, že musíme jako parlament eh, přijít s iniciativou. Je nutné určit, co se vlastně v Řecku přesně stalo. Dnes jsme získali různé, nebo dnes dostáváme různé protichudné informace. Řecko říká, že Evropské unii poskytlo všechny, veškeré informace, nicméně zároveň Evropská komise a Eurostat říkají, to není pravda. My jsme nedostali veškeré důležité informace. A Evropské banky jako Golden Sachs nebo německé banky se snaží eh, minimalizovat svou roli v tom, co eh, činili oni v Řecku. Myslím, že bychom měli co nejrychleji společně Eh, s příslušným výborem uspořádat slyšení se všemi zúčastněnými stranami o tom, jak to v Řecku bylo, abychom zjistili, co se tam skutečně stalo nebo o co tam šlo. Můžeme hovořit o různých opatřeních, o různých reformách, ale nejprve musíme zjistit, co se přesně stalo, jak to bylo v roce 2008, 2009, jak to bylo v Řecku. Myslím si, že je to naprosto zásadní. Je důležité, abychom si všechny, aby parlament vyslechl všechny zúčastněné strany. Za druhé, pane předsedo, domnívám se, že také musíme řešit problém, který se týká řecké zadluženosti. Myslím, že je, řešení je jediné. Včera jsem četl článek pana, Sola, Soro, pana Soroše v, eh, ve, Financial Times, a také jsem četl podobný článek v německém tisku, kde se říká, že nejlepší řešení je následující. Nejlepší řešení je evropské řešení. Je to tedy buď euroobligace nebo evropský peněžní, peněžní fond. Je to řešení pro budoucnost. Myslím si, že to je také úkolem Evropského parlamentu vyžádat na komisi a na radě, aby se zamysleli nad touto možností a aby se opět přenesly přes národní zájmy jednotlivých členských států a aby tedy se tato možnost, tato alternativa řádně proskoumala. Za třetí, pane předsedo, domnívám se, že nejdůležitější součástí této debaty je otázka, co se strategií 2020. Řecko je velice dobrým příkladem toho, jak se e, Lisabonská strategie e, v určitých směrech nepovedla měla slabé body. A vidíme, že třeba rozdíl mezi Řeckem a Německem se za posledních deset let mnohem zvětšil. To znamená, že poté, co jsme eh, uplatňovali Lisabonskou strategii, tak ty rozdíly se ještě zvětšily mezi členskými státy. Všechny zúčastněné strany si musí uvědomit, že otevřená metoda koordinace nebyla dobrou metodou, že byla příliš chabá. Potřebujeme lepší lepší nástroj v rámci Evropské unie. A takovým lepším nástrojem je evropská zpráva nebo evropské řízení v rámci EU. Pane Barozo, eh, říkáte, že 3. března vystoupíte s dokumentem, který se bude týkat priorit. A já doufám tedy, že ta vaše strategie bude lepší, bude ambicioznější, protože stále si myslím, že zde používáte metodu otevřené koordinace. Je to trošku, je to trošku urychlené, je to trošku vylepšené, ale v podstatě je to stále ta otevřená metoda koordinace. My od vás očekáváme, abyste byl lídrem v této politice, abyste byl lídrem v otázce ekonomického řízení a abyste nám přinesl velice ambiciozní návrh, který zavede ekonomickou, dobrou ekonomickou zprávu v rámci EU protože je nesmysl, abychom měli měnovou unii na jedné straně a na druhé sociální a politické unie na straně druhé. A právě problém Řecka je důkazem toho, že ta stará metoda nefungovala. Nyní je na čase, abychom od Evropské komise vyžadovali odvážné řešení. A já tedy doufám, že 3. března Eh, komise předloží dokument, který bude mnohem ambicioznější, než je ten stávající. Alespoň podle mého názoru. Děkuji. Děkuji vám. Pane předsedo, chtěl bys, měli se zájem odpovědět na tu otázku té modré karty? Jedna modrá karta. Prosím. Mr. Pane Verhofstadte, zastáváte se toho, že by země, jež nejsou součástí eurozóny, by měly nějakým způsobem zachraňovat finančně země, jež jsou v eurozóně? Zastáváte se něčeho takového? Bez mikrofonu. Um, no, sorry. Možná bude v nejbližší budoucnu opravdu nocné, protože fiskální deficit Británie je dokonce i vyšší než ten řecký, tak možná to opravdu bude nutné. Uh, Pokud se nepletu, tak je to 12,9 HDP, váš finanční deficit. Tedy co je nejdůležitější v současné době? Mít věrohodnou strategii vůči eurozóně. A já jsem si zcela jist, možná ne zítra, ale pozítří, přijde čas, kdy i Británie bude součástí eurozóny. Děkuji. A nyní paní předsedkyně Rebeka Hans, Zelení a svobodné evropské příměření. Ano, jejich paní předsedkyně, paní Rebeka Hans, prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo parlamentu. A já si myslím, že tady britská školka už se uklidnila, už je hodňoučka a může poslouchat chvilku. Moje řeč vlastně začíná tou strategii 2020, ale vlastně chci navázat na to, co bylo řečeno o Řecku. Když mluvíme o tom vměšování, když tady slyším otázku zprava já se domnívám, že to, co pomáhá opravdu nejméně v případě takového řešení sporu týkající se řecké perspektivy, je protiřecký přístup, nacionalistický přístup, případně antievropskost. Podle mého mínění to, co se děje v současné době v Řecku, zvýrazňuje to, že právě v krizi se žádá více než v dobách, v dobrých dobách. To jsou totiž chyby, jež se páchají celou řadu let, ale ty najednou vystoupí na světlo denní a já bych tady chtěla navázat na pana Weyhofstata. Pokud si nepřejeme, aby rostly antievropské síly, tak se musíme bavit i o tom, kde v Bruselu uh, vězí ta odpovědnost za to, že celou řadu let, dokonce i v době příprav měnové unie, se v Řecku mohla schovávat, mohly tajit určité věci. A já si myslím, že tady, pane Varozo, vy jste tím nositelem té odpovědnosti. Vy se musíte účastnit toho, abychom to zjevili. My vidíme pouze špičku ledovce v té odpovědnosti, ale nevidíme ten systém té nezodpovědnosti, ještě někde skryt za druhé, i v Řecku se musí mnoho změnit. To je spíše taková přátelská debata, případně přátelská rozprava s Řeckem, to vypořádání se s tím problém. Pokud opravdu by měla být taková pomoc nutná, pokud by měla být nezbytná, pokud by opravdu evropská solidarita se musela v praxi projevit, a já bych rozhodně to tady nechtěla úplně vyloučit. Tak nejdříve musí řekové u sebe mnohé změnit. Například ten ten, to nabobtnání toho veřejného sektoru. Snad 25% eh, řeckých zaměstnanců pracuje v veřejném sektoru. A tam opravdu už nastal čas na reformy a zároveň nikoli pouze po stránce těch výdajů veřejných, ale i po stránce na straně těch příjmů. I tam vězí um, ten ten problém. Totiž ti dokonce, kteří dobře vydělávají, tak nevím, zda opravdu všichni platí daně Nemusí jezdit do Švýcarska nakupovat. Tady opravdu na ně musíme posvítit kuželem. Jak to vypadá s tím, jak se může zvýšit i e, ta příjmová část řeckého rozpočtu? Zda lidé opravdu platí ty daně, které by měli, zejména ti lidé, kteří více než dobře vydělávají. A nyní můj kolega k tomu zřejmě řekne k těm euroobligacím více, ale já bych se pouze jednou větou vyjádřila ke strategii 2020. Pane Vareozo, vy jste v žádném Žádným slovem jste se nezmínil o těch eh, zklamáních, jež se vážou s Lisabonskou strategií, k tomu, kde ta strategie selhala. A to je špatné předznamenání toho, zda nová strategie bude úspěšná či ne. Ona sice sama o sobě není tak špatná. Mikrofon nějak se nám vypnul. Uh, kolegové, musíte dodržovat svůj čas, jinak to nestihneme, jinak se nám protáhne zasedání, nepodaří se nám. Prosím, pan Kirkhope. Vážení předsedové, já bych chtěl poděkovat panu Frhovštatovi za to, že poukázal na to, že Velká Británie má problémy s deficitem. Já doufám, že naše kolegové to napraví po volbách. I před krizí ekonomika Evropy měla problémy, především pokud je o konkurenceschopnost vůči ostatním zemím. Naše nezaměstnanost byla větší, naše, eh, náš podíl na světovém trhu byl nízký, se neustále snižoval. Měli jsme Lisabonskou strategii, ale neměli jsme dostatečné závazky či přesvědčení o této strategii. A tato strategie neuspěla. EU 2020 se nesmí vydat stejným směrem. Moje skupina jako první předložila eh, podklady pro úspěch této strategie. Musíme si uvědomit, že vlády v současné době nezvyšují životní úroveň ani nevytvářejí eh, pracovní místa. To dělají podniky. Členské státy a instituce Evropské unie musí podporovat podniky tím, že omezí byrokracii pro tyto podniky. Nemůžeme očekávat, že budeme mít demokratickou, eh, dynamickou ekonomiku, když eh, budeme zavádět vysoké daně pro podniky a přehnanou legislativu. Potřebujeme zároveň zlepšit školení a vzdělávání, tak jak zdůraznil předseda Barroso. Vnitřní trh musí být oživen, tak aby mohl reagovat na současnou situaci. A v sázce je mnoho. Více než tři století byly hlavními ekonomickými silami ve světě demokracie a volné společnosti. Svoboda a hospodářský růst šly ruku v ruce. V současné době ale velké hospodářské síly často nemají demokratické vlády. Je ale pravda, že takovéto totalitární vlády se nezmění jen tak snadno eh, v eh, demokracie. Eh, můžeme těmto eh, zemím pomáhat, ale musíme si uvědomovat rizika. Je třeba, abychom v Evropě zvyšovali životní úroveň a soustředili se na vytváření pracovních míst. Program 2020 by měl mít za cíl lepší ekonomickou budoucnost pro naše občany. A nyní pan předseda Bisky, GUE NGL, prosím. Pane předsedo, Přítel se pozná v nouzi, jak říká staré přísloví. Máme 27 vlád v Evropské unii a každá si hraje na vlastní housličky a každá si vlastními silami snaží zachraňovat své banky a své finance, což znamená, že každý jednotlivý stát se ještě více zadlužuje a vše na úkor svých občanů. Eufemisticky se tomu říká pozastavování půjček, klesání vedlejších nákladů, um, omezování um, penzijních nákladů a tak dále. Státní záchranné balíčky pro banky se stávají objektem spekulace. Právě přesně spekulují s ní někdo, kdo se snaží podlamovat státní hospodářsky. Německé miliardy zachraňovaly například Hypo Real Estate a Komerční banku německou a tam se v Řecku eh, snaží rovněž být v přední linii, ale spekuluje se vlastně penězi obyčejných eh, lidí, jež vydělávají, jež nemají konta ve Švýcarsku, jež si můžou dovolit bohatí. Já tady nedělám rád tu práci, že musím negativními německými argumenty se zde vyjadřovat, ale v Německu se mluví o ulehčování daňové zátěže, ale zároveň se snaží řecká vláda vydělávat na daních více. A kdo bude více zdaňován? Já se obávám, že především ti již už i tak nevycházejí se svým měsíčním platem. A e, ten bývalý světový velmistr v exportu, který právě oddělil oddělil daně od výdělku a právě docházelo k sociálnímu dumpingu. Krize nabízí možnost obrátit, změnit strategii, ale musíme žádat konečně minimální plat právně ustanovený, aby všichni za stejnou práci dostávali totéž. Potřebujeme komunitární harmonizaci daní a daňové politiky. A především potřebujeme skutečnou komunitární regulaci finančních trhů a opravdovou komunitární, solidární, koordinovanou politiku v oblasti hospodářství a financí ta musí stanovovat závazná závazné sociální cíle a cíle v oblasti životního prostředí. Děkuji vám, pane předsedo. A nyní Nigel Farage, předseda Evropy svobody a demokracie. Vážený pane předsedo, nám bylo řečeno, že až budeme mít stálého předsedu, tak budeme mít výraznou politickou figuru. Bude to hlavní lídr, který, za kterým bude stát všech 500 milionů euroobčanů. Bude to muž, který nás bude reprezentovat na světové scéně. Bude to muž, který zároveň tedy bude mít eh, dost vysoký plat. Eh, obávám se, že tedy jsme dostali vás. Já se trošku omlávám, ale eh, nechtěl, nechci být tedy nezdvořilý, Vzhledem k vašemu eh, předchozímu eh, proslovu, ale mám pocit, že trošku působíte jako bankovní úředníček. A chtěl jsem se vás zeptat, kdo vlastně jste? Já jsem o vás nikdy předtím neslyšel a ani žádný Evropan o vás nikdy neslyšel. Já se vás tedy ptám, pane předsedu, kdo pro vás hlasoval? A jakým mechanismem jste se stal předsedou. Bylo to demokratický mechanismus, protože e, nevím, zda se jedná o demokratický postup. Je to demokracie toto v Evropě? Já jsem slyšel, že jste schopný, kompetentní a nebezpečný. A e, trošku se bojím, že tato volba byla negativní pro demokracii Evropy. E, je zde Eh, chválili vás, že tedy od, eh, pocházíte z Belgie, ale já si myslím, že Belgie je takový stát nestát. A co se týče Řecka, tak to vypadá, že Řecko se stane jakýmsi protektorátem a já chci říci, že zde mluvím za většinu Britů, když te řeknu, že my vás neznáme, nevíme, kdo jste, nechceme vás, a čím dříve odejdete, tím lépe. Jak jste řekl, pane předsedo, nechce, nechtěl jste být nezdvořilý a já bych byl rád, kdybyste se toho držel. Pane předsedo, modrá karta. Pane Ferreggi souhlasíte s tím, že bychom měli použít článek 9 smlouvy, můžete odejít eh, z Evropy. Potom budete možná spokojen. Okay, thank you. Děkuji. Promiňte, co se děje? Technická připomínka. Pan Schulz, technická připomínka. Mikrofon, prosím. Já jsem, eh, pane předsedo Busku, velice zklamán tím, co děláte. Není přijatelné, aby v tomto parlamentu předseda politické skupiny eh, nazval eh, předsedu rady nějakým vlhkým hadrem nebo někým, kdo nemá vůbec žádné charisma. Očekávám od vás, pane předsedo, že odpovídajícího předsedu pokáráte. Není možné, aby zde někdo pošlapával předsedu rady. Pan Daul říkal, že by Velká Británie mohla odejít z Evropské unie. Já si myslím, že by bylo lepší, aby pan Farage odešel z Evropského parlamentu, pokud se mu Evropský parlament tak strašně nelíbí. Děkuji vám, pane předsedo. Ano jak už jsem řekl tady panu předsedovi, panu předsedovi Farajovi. Už před dvěmi měsíci a rovněž i dnes Vystoupení tohoto typu, jež jsou vlastně osobním útokem na nějakou osobu, jsou v Evropském parlamentu nepřípustné. A já už jsem i si pozval na rozhovor pana Faradže, já jsem ho na to upozornil a pane předsedo Šulci, já opravdu takto konám tímto způsobem já na to reaguji. Is it personal statement? Osobní vyjádření? Tedy prosím. Možná se vám to třeba nelíbí, co já říkám, ale zvažte, zvažte vaše vlastní chování vy poté, co, jste, co irští spolupčané volili ne v irském referentu, vy jste řekli, aby jsme otevřeli dveře fašismu. Říkal jste, že jsme jako skupina se chovali jako Hitler a náckové za dobrák štátu. Tak jste nás nazval. Nás e, pan Kondbendit nazval mentálně slabými. To není osobní prohlášení, pane předsedo Fareji Nejedná se v tom, co říkáte o osobní prohlášení. Je mi velice líto, ale opravdu toto osobní prohlášení není. My se tady musíme držet našeho parlamentního řádu. Uh, the next. Mr. Frank. Jako další vystoupí pan Frank Vaneke. Prosím. Vaneke. Dank u voorzitter. Laat me eerst uh, rustig vaststellen dat we... Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl říci, že diskutujeme zde v plénu v Bruselu v Belgii. Nebudu přehánět, když řeknu, že Belgie je řeckém severu, pokud jde o hospodářství. Belgie po Řecku a Itálii má třetí nejvyšší veřejný dluh v Evropě. To je skutečnost. Důvod, proč tomu tak je, je, že bývalý a premiér Frhovstad k tomu přispěl. Snažil se vylepšit výsledky rozpočtu a údaje o rozpočtu. Je třeba říci, že nemůžeme řešit krizi tím, že budeme zvyšovat dále veřejný dluh. Musíme na tomto místě jasně jednat na evropské úrovni. Musíme hledat cesty, jak splatit tyto dluhy. Hovoříme zde o a, a kritériích Paktu stabilita a růstu a o maastrichtských kritériích. Je jasné, že musíme dodržovat tato kritéria. Máme zde lidi, kteří chtějí, aby Turecko přistoupilo k Evropské unii. Znamená to ale, že se nezohledňují geografické a ekonomické skutečnosti. Proč bychom měli přijímat neevropskou zemi? Musíme se podívat na závazky jednotlivých zemí řešit své ekonomické problémy. Nyní tady máme další řečníky na seznamu. Paní Corin Wortmanko, dvě minuty.

předvádíte nám, že chcete postupovat eh, ctižádostivě, přesně tak, jak je vaše úloha popsána v Lisabonské smlouvě. A já už vám chci dnes za to poděkovat. Je velice důležité, že jste tady s námi už vstoupil do dialogu právě o strategii 2020, jež je pro Evropu klíčová. Já to tady říkám rovněž i e, a obrácím se na pana Darasa. Vy znáte naše priority zelená a tržní hospodářství. To chceme, což znamená, chceme, že chceme podporovat zejména malé střední podniky, jež jsou tou hnací sílou zaměstnanosti hospodářského rozvoje. Nejedná se pouze o obchod, o služby, ale o náš, náš evropský průmysl, aby se znovu stal konkurenceschopný a i celosvětově. Rovněž i zemědělství, eh, výrobu ehm, potravin, jež budou dostatečně kvalitní, aby mohly být celosvětově konkurenceschopné, což znamená, že my potřebujeme malé, střední podnikatele, jež mají správné zkušenosti, jež jsou ochotni investovat do zelených technologií a jež mají odpovědný potenciál. Ale 2020 se musí opírat o solidní základ a v nich musí být obsažena i ty exitové strategie a strategie stabil, Pakt stability a růstu a skutečné přetavování veřejných výdajů v členských státech v nějaké výsledky. Lisabonská strategie měla příliš mnoho takových zastřených, nejasných cílů a to byl jedním z důvodů toho, proč metoda otevřené koordinace nebo otevřená metoda koordinace vlastně selhala. A já jsem se vás chtěla zeptat, jakým způsobem chcete dosáhnout toho, že se členské státy budou znát ke svým slibům, že by se zavázat k určitým cílům, k jejich plnění v souladu s Lisabonskou smlouvou a e, tak dále. E, Manita Ulskov, minuta a půl. Tak, herr Tolman. <clears throat> Eh, pane předsedající Podle čísel žije pod hranicí chudoby asi 8 milionů evropských občanů. To není správné a také je to překážkou pro další rozvoj. Máme zde eh, pana Farage, který vyjádřil svůj hněv nad situací. Evropa se nachází v krizi a potřebujeme velice jasně vymyslet řešení. Potřebujeme eh, také to řešení vyřešit, eh, najít rychle. Myslím, že se nejprve musíme podívat na celou strategii 2020 a je nutné eh, vzít v úvahu to, co všechno obsahuje. Musíme také vědět to, že sociální začlenění a sociální sféra je také základní, eh, základní podmínkou pro hospodářský růst. Musíme usilovat o udržitelnou společnost. Měli bychom také vědět, že je důležité propagovat eh, zelená pracovní místa. Je nutné pozvednout Evropu, dostat ji z krize. Potřebujeme nový zelený úděl, nová zelená pracovní místa, Potřebujeme také nový eh, rámcový program pro výzkum, budeme se soustředit na obnovitelné energie. Myslím, že komise by měla eh, obnovit své úsilí v tom, aby bojovala proti sociálnímu vyloučení a aby se snažila posílit sociální partnery, protože nechceme, aby byla, byly ohroženy, eh, byla ohrožena odborová hnutí. Je důležité opět, opět, opět začít jednat o směrnici o vysílání pracovníků musíme také, také lidé volají po eh, dalších eh, právních opatřeních. Děkuji. Další. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Cílem strategie EU 2020 je uvolnit potenciál evropských občanů. Často zapomínáme na to, že naše strategie pro růst by měly být pro naše občany a pro naše děti. Není pochyb o tom, že Lisabonská strategie selhala, protože se snažila zahrnout všechno. Agenda byla velice široká a nebyly zde jasné priority. Proto nebylo možné dosáhnout ambiciozních cílů. Pro strategii 2020, aby byla efektivnější, je třeba změnit její formát a to naprosto zásadně. Měla by se soustředit na několik specifických oblastí, ve kterých by měl být koncentrován hospodářský růst. My máme plné spolurozhodovací právomoci a parlament bude mít spolurozhodování o strategii 2020. Je třeba, aby byla zaručena otevřenost a komise a rada tak budou muset zahrnout parlament do práce na strategii 2020. Transparentnost je zcela zásadní pro občany Evropy a transparentnost je také zásadní pro řešení otázek veřejných financí. Každý ukazuje na Řecko, ale jsou zde i jiné členské státy, které se snažily eh, vyhýbat zveřejňování jasných informací o jejich finančních statistikách. Metoda otevřené koordinace eh, vedla k otevřenému ponižování a nebyla efektivní. To, co je pravda pro občany, je pravda také pro vlády. Svoboda a odpovědnost. Nyní je nutné, aby vlády v Evropě braly svoji odpovědnost vážně, protože problémy, kterým čelíme, jsou vážné. Pan Filip, Pan Filip Lambert. Minuta a půl. Euh- Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Souhlasím s myšlenkou, že je nutné snížit počet cílů strategie 2020, ale za podmínkou, že tyto cíle budou zároveň ambiciozní. Musí být ambiciozní v tom, abychom snížili svou uhlíkovou stopu. A netýká se to pouze boje s měnou klimatu. Musíme se vrátit k číslu minus 20% nebo k cíli 20%. Také chceme snižovat nerovnosti Chceme snížit eh, chudobu do roku 2020 o 50 A další ambiciozní cíl se týká vzdělávání, dalšího školení a výzkumu. Měl by zde být taky cíl, který se týká vytváření pracovních míst. Všechny tyto cíle by měly být dosažitelné a závazné. Ať už e, si vezmeme jakýkoliv systém, musíme dbát na to, abychom dosáhli výsledků. Za druhé, Těchto, důsledků, těchto výsledků nedosáhneme bez dvou hlavních prvků. Za prvé silná regulace trhů. A pan Rompoy hovořil o dozoru nad finančními trhy a pro nás je to tedy zdrojem obav. A za druhé chci zdůraznit to, co říkal Dol, pan Dol. Eh, on řekl, že členské státy se budou muset vzdát části své svrchovanosti v oblasti fiskální politiky. Nevím, jak eh, to myslel, protože když máme usilovat o fiskální konvergenci, eh, musíme tedy přemýšlet o daňové otázce. Paní Kate Swinburne, jedna minuta, prosím. Děkuji. Já bych ráda řekla, že podporuji strategii 2020, zejména v nynější době ekonomické krize a přála bych si, aby se Evropa soustředovala na své současné přednosti v oblasti konkurenceschopnosti a hospodářství a soustředila se zejména na výzkum a vývoj, aby dokázala vytvářet tu přidanou hodnotu. Měli bychom se Eh, prioritně zaměřovat na sjednocování trhu a rovněž bychom měli dosáhnout jednotného trhu pro inovativní výzkum. Jak univerzity, tak soukromé podniky by měly eh, se o to snažit společně, abychom byli těmi Eh, prekurzory v té oblasti. Zároveň musíme bedlivě sledovat, aby se nám nestávalo, až že schválíme legislativní akt, jež tomu bude bránit. Musíme mít pilotní projekty, kde bude spolupracovat univerzita a soukromý podnik v oblasti bádání a vše uplatňovat v praxi. Musíme se ujistit, aby byla snižována rovněž administrativní zátěž, zejména u malých středních podniků, umožňovat těmto podnikům eh, účastnit se soukromimo veřejnoprávních projektů, soustředovat se na inovace. Pan předseda přerušuje. Pan Nikolaos Hontis. Vážení kolegové, pane předsedo, v Řecku je nyní stávka pracovníků ve veřejném i soukromém sektoru. Je zde skutečně hodně hněvu a to se ukazuje také na ulicích. Je to hněv vůči a přísným opatřením vlády, které byly podníceny Evropskou radou a Evropskou komisí. A nyní je třeba ale, abychom se starali o ty nejslabší v naší společnosti. Je nutné, abychom zde měli ochranu a solidaritu je vidět, že pakt solidarity a růstu už nefunguje. Musíme všichni eh, přijmout, eh, že Lisabon nebyl úspěchem, ale eh, ne, to se zde jasně neříká. Připravuje se nyní strategie 2020 podobným způsobem. Jsou zde opatření na úkor obyčejných pracovníků, ale to nesmíme dělat. Řecko se není stalo určitým obětním beránkem, ale je jasné, že eh, Řecko není jediným místem, které má problémy. Děkuji, Rolanda Spaxas, jedna minuta, prosím. Vážení kolegové, je to symbolické, že po pádu, 20 let po pádu železné opony hovoříme o EU 2020. Já bych chtěl podpořit hlavní priority této strategie. Znalosti, inovace, zaměstnanost, konkurenceschopnost a udržitelná ekonomika. Já bych ale přidal ještě dvě priority. Rozvoj infrastruktury a efektivní energetická politika. Když hovoříme o bezpečnosti energetiky jako o jedné z priorit, Máme na mysli především diverzifikaci dodávek energie. Nesmíme zapomínat na projekty, jako je Rail Baltica. To je projekt, který není důležitý jenom pro Litvu. A potřebujeme zhodnotit a důvody toho, proč jsme nedosáhli výsledků Lisabonské strategie. Je třeba, abychom stanovili realistické cíle pro novou strategii. Zároveň musíme zajistit to, abychom měli jasné cíle a jasně lhuty. Děkuji. Další řečník, pan Sosa Wagner, na jednu minutu. Señor presidente, esta crisis creo que es una oportunidad. pane předsedo, myslím si, že tato krize je příležitostí jak eh, začít znovu budovat úspěch a posílit Evropu. Tato silná Evropa možná bude znamenat to, že musíme zlepšit koordinaci. Je, vša, je, vša, je však otázkou to, co máme koordinovat. Musíme. Mm, zatím je to všechno dost vágní. Obávám se, že musíme přistoupit k eh, finanční integraci na evropské úrovni. Také by se zde hovoří o vydání euroobligací. Čili evropské orgány by měly přistoupit ke konkrétním opatřením a měli bychom v této fázi přijít eh, s větší koordinací a také Děkuji. Další pan Pane Langene, prosím vás, buďte u mikrofonu. A režie by se měla soustředit na místo 40. Prosím vás, pane Langene, stoupněte si na místo 40. Režie snad zapne. Zdá se, že nemáme ani tlumočení. Už to funguje? Wer würde das wagen, Herr Langen? das gehen Sie bitte zu Ihrem Pane Langen, běžte prosím vás eh, na vaše místo, místo 40 a technik se pokusí vyřešit problém. Takže to zkusíme ještě jednou. Máme zde malý technický problém, to jste si asi všichni všimli. Předtím jsem měla menší problém s tlumočením. Doufám, že už to bude všechno fungovat. Nein, das Herr Langen kann in der Zwischenzeit schon üben, wie es ist, am, Mikrof am Mikrofon zu stehen. So. Musíte stát u mikrofonu. Čas se ještě nepočítá. Máme nějaké zprávy od techniků? Pracují na tom výborně. E, nevím, proč e, to přestane fungovat zrovna, když má hovořit pan Langen. Ještě jednou to zkusíme, místo 40, ne? Ještě jednou, prosím. Ano, zde to funguje. Doufujeme, že máme také všichni tlumočení. Paní předsedkyně, vážení předsedové, a děkuji technikům. Lisabonská strategie, pokud má být úspěšná, potom musí být vypracována a prosazována jinak než Lisabonská strategie. Ve srovnání s tím, co řekli předchozí řečníci, já se domnívám, že cíle nebyly špatné, ale problém byl v tom, že členské státy tyto cíle neprosazovaly a komise neměla dostatek odvahy, pokud jde o prosazování, pokud jde o varování členských států při prosazování této strategie. Nyní máte novou komisi pro druhé funkční období a doufám, že se všechno zlepší. Doufám, že přinesete opět dynamiku do Evropy. Doufám, že budete podporovat technologie. Doufám, že nebudeme hovořit jenom o přerozdělování, ale že a budeme moci konkurovat ostatním hospodářským regionům a ve světě. A to bez ohledu na to, co si myslí jednotlivé členské státy. My potřebujeme mít dynamiku a tuto dynamiku musíme podporovat. To musí být hlavní cíl této strategie. Doposud máme jenom základní návrhy, doufám, že tyto návrhy budou ještě vylepšeny. A to, co bylo doposud předloženo, odpovídá e, dosavadním, dosavadnímu přístupu. Nemáme zde žádné nové věci. Já doufám, že od rady a od komise přijde něco nového. Potřebujeme tuto strategii a musíme vytvořit nové rámcové podmínky musíme hovořit o cílech, musíme podporovat technologie. Požadujeme od komise, aby jako kolegium nezastupovala zájmy jednotlivých komisařů, ale aby brala v potaz především zájmy podniků v Evropě. Je třeba, abychom podporovali především tyto podniky. Potom bude strategie 2020 úspěchem. Je nutné aby eh, nedocházelo k tomu, že někteří budou eh, pikat za problémy jiných. Děkuji dále pan Lefol, 1 minuta 30. Merci, madame la le... Děkuji, paní předsedkyně. Pane Baroso, pane Van Rompuy. Já bych chtěl říci ke strategii 2020, všichni souhlasí s cíly této strategie. Problémem našeho kontinentu v současné době ale je, že se snažíme dostat z velké krize. V současné době máme velice nízký nebo záporný růst. Toho si musíme být na politické úrovni vědomi. Podle mého názoru zde máme dva cíle. Jakým způsobem se můžeme politicky zorganizovat? Ve vaší práci máte eh, dva, dva základní úkoly. Musíte koordinovat politiku, musíte stanovovat a cíle a nástroje, jak těchto cílů dosáhnout. Tím se dostávám k druhému bodu, který je zásadní a současně je to otázka. Abyste dosáhli cílu, potřebujete rozpočet. V současné době Evropa má ale určité dilema. Členské státy mají vysoké schodky rozpočtu a čím vyšší schodky jsou v členských státech, tím méně peněz budou odvádět do evropského rozpočtu. Z tohoto důvodu máme málo možností, jak posílit růst. To je velké dilema a já bych se chtěl zeptat, jak to budete řešit. Máme zde dva aspekty. Jaké směry budete podporovat, až budeme hovořit o rozpočtovém výhledu? A za druhé, jste schopni provést inovace, které umožní Evropské investiční bance a Evropské bance pro obnovu a rozvoj, aby převzali více odpovědnosti a aby mohli financovat a potřeby, které posílí růst budoucnosti. Další je Gulár, paní Gulár. Pane předsedo, po Lisabonské strategii máme strategii 2020. Nevím, zda to není pouze změna jména, je to skutečně i změna kurzu. E, poté, co jsem si přečetla e, příspěvek pana Baroza k e, radě, tak mám několik komentářů. Hovoříte o tom, že je nutné vyřešit dluh jednotlivých zemí v Evropské unii. A já chci připomenout, že vy jste byl předsedou komise už v minulosti, už v minulém období, takže dnes říkáte, že eh, máme krizi, takže mm, mnoho věcí se zablokovalo, ale eh, myslím, že mm, tedy eh, ještě se chci vyjádřit k panu Rompojovi. Chtěla bych vás přivítat možná pozitivní než ostatní. A je to trošku paradoxní. My na vás spoleháme, že Evropu vyvedete z krize, Eh, a právě vy pocházíte ze země, která eh, má zkušenosti eh, s tím, aby se semkly jednotlivé národy. Takže zde bychom se neměli řídit pouze slovy, měli bychom přemýšlet v dlouhodobějších termínech a měli bychom zacházet i za národní zájmy. Souhlasím také s tím, co se zaznělo Myslím, že zatím z té strategie 2020 nemáme žádné velké vize. A v dokumentu radě říkáte, že potřebujeme ehm, měnovou a eh, hospodářskou unii, že se potřebujeme konsolidovat, že potřebujeme solidaritu, ale je nutné říci, že problém Řecka za ten, za ten eh, si Řecko může částečně samo, že to není důsledkem solidarity. Další řečník je pan Koffer, 1 minuta 30. Mít krásné cíle, to je lehké. To každý si takhle dává nová předsevzetí, třeba na Silvestra. Ale co se pak s tím děje? Ať už eh, to, či je to pouze, pouze, že někomu kážeme, anebo opravdu máme program. Kdo, komu, kolik a kdy. Zodpoví se něco z toho a to uvidíme, jak to bude vypadat u toho programu 2020. Pan Dol, podle mého názoru na začátku té debaty, velice jasně vypíchl jádro té debaty. Totiž jde tady v jádru o otázku, jsme ochotni z hlediska národní suverenity rezignovat na určitý dílek té suverenity, anebo budeme raději rezignovat na euro, zbavíme se nebo vlastně e, unikne nám mezi prsty to, co jsme léta budovali. Tak je to radikální alternativa a já bych velice rád slyšel podobná slova od zástupce německé CDU, protože právě konzervativci v Německu často tomu hážou klacky pod nohy takové koncepci. A já bych si přál, aby pan předseda rady i pan předseda komise se do toho zapojili, aby to nebyl pouze předseda rady sám říkal, rada chce zde směrovat tu politiku, ale aby právě komise a parlament a všichni si to vzali na svá bedra a posouvali to kupředu a všichni tlačili eh, to kupředu, abychom měli společné celoevropské hospodářství, aby to nemohli si jenom mezi sebou nějak domlouvat paní Merklova s panem Sarkozy, ale aby Evropa byla takovou hospodářsky, politickou, finanční sílou Děkuji. Další je pan Andorakis za, na jednu minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. My v současné době hovoříme o výsledcích neformální schůzky. V současné době všichni pracovníci v Řecku stávkují a kritizují právě výsledky této neformální rady, na které se shodla Evropská unie, stejně tak jako všechny pravicové a levicové vlády. Jedná se o velice ne- o nepopulární opatření, která mají za cíl posílit jenom monopoly. Pracovníci v celé Evropské unii mají problémy a trpí současnou krizí. V současné době dochází k masovým demonstracím, ale pan Barroso k tomu vůbec nic neřekl. Jsou zde stávky a demokracie, které účastní odborové svazy v mnoha zemích. Máme zde jednosměrku týkající se eura, máme zde monopol. Já si myslím, že v současné době potřebujeme brát ohled především na zájmy pracovníků. Pan Borgesio, jedna minuta. Formalmente solidarietà alla Grecia, ma in realtà si è voluto... Bych solidaritu s Řeckem. My jsme začali uplatňovat politiku úsporných opatření v Evropské unii a pan eh, Van Rompuy na tiskové konferenci řekl, že myšlenkou bylo zřídit eh, téměř až diktátorský režim, protože rada by měla stále více a více pravomocí. V dopise, který byl odeslán, se hovoří o tom, že jednotlivé členské státy jsou odpovědné za tuto strategii v rámci svých vlád a že by to tež, o to tež se měli snažit na radě na úrovni Evropské unie. A právě rada by měla formulovat udržitelnou strategii. Také zaznělo, že chceme fungovat, nebo že chceme nastínit eh, eh, hlavní směry a že chce, aby rada se scházela každý měsíc. To jsou eh, velice ambiciozní cíle, ale v návrhu, který koloval po kuloárech, žádal o, 80, žádal o to, aby 80%, nebo aby ten dluh se stal dluhem EU. Byla jste, je zde taková určitá kampaň, která hrozí tomu, že se celé Řecko a celá Evropská unie stala protektorátem. Děkuji. Pan Melcer na minutu 30. Paní předsedkyně, máme tady po Lisabonskou strategii a tam se vlastně vůbec nestanovuje cíle, jež by se dali nějak prověřit. Nestačí, že si říkáme, že budeme zelenější a že budeme zajišťovat teoreticky eh, tu Evropu jako výrobní stále ještě kontinent, musíme mít dobře vzdělané od odborné, eh, odborné pracovníky a nikoli neustále povolovat nové vlny přistěhovalců, kteří budou levní a budou víceméně fungovat téměř mimo naši společnost. Nesmí to vést k tomu, aby přechodné doby pro nové členské státy byly zkracovány zadními dvířky. Pokud budeme mluvit o zaměstnání za jedno euro za hodinu nebo o zkracování úvazku a tak dále, tak e, tím Evropu nedostaneme na první místo. Evropská unie nesmí působit rovněž své volně na základě své volných rozhodnutí. Má určité konkrétní cíle a nepotřebujeme už novou eh, radu nebo pomocnou radu, která nám bude eh, sepisovat nové dokumenty, jež budeme dávat přímo do, někam do zásuvky, do šuplete. Evropa 2020 nemůže být dalším maratonem eh, privatizace, soutěživosti, ale musí zaručit Evropanům prosperitu. Evropská unie má jedinou šanci se profilovat jako opravdu taková silná pevnost proti privatizaci. Pan Mauro jako další řečník na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo rady, možná ještě není, nejste příliš známý, jak řekl pan Ferič, ale já vím, že a vaše ideály jsou hluboce zakořeněny v evropské kultuře a tradici a to velice respektuji. Chtěl bych říct něco k vašemu racionálnímu projevu a srovnal bych to se světem fotbalu. Já myslím, že vaše vize je podobná vizi hráče, a který musí vnést pořádek do hry určitého týmu. Podle nových pravidel Lisabonské smlouvy bude možná ještě těžší vstřelit branku a dosáhnout cílu. Já si myslím, že je na parlamentu, aby riskoval více než ostatní hráči a aby ukázal větší představivost. Měl by znovu a nově nahlížet na celou hru a měl by se soustředit na útok i na obranu a na nové strategie. Měli bychom dát eh, komisi na místo na poli, odkud může střílet góly. Já si myslím, že to je přístup, který bychom měli zaujmout. Jinak budeme jenom bránit a nebudeme moci vstřelit branku v zájmu našich občanů. Pane předsedo, chtěl bych vás požádat, abyste eh, podporoval roli Evropského parlamentu a nevnímal nás jako překážku, ale jako příležitost. My všichni společně musíme si být vědomi této, tohoto historického období a splnit naši historickou úlohu. Dále pan López Algiral, 1 minuta 30. Consejo, si estamos hablando de la estrategia 2020, no estamos hablando... Děkuji. Hovoří se o strategii 2020 a stále hovoříme o po Lisabonské strategii. Zároveň však hovoříme o tom, že Lisabonská strategie selhala. Byla to strategie, která byla navržena proto, aby se zajistil růst a stabilita. Zároveň však tato strategie nebyla úspěšná, protože se nám nepodařilo zaručit udržitelnost. A nebylo to, nebyla to udržitelnost ani sociální, ani environmentální, ani finanční. Jediné, co se nám podařilo, máme tady, moneta, ehm, máme tady monetární politiku, ale zároveň eh, jsme se tedy snažili, aby ta Evropa byla řízená dobrou monetární a fiskální politikou. Myslím, že ještě musíme stále pracovat na těchto úkolech, zejména ve střední Evropě. V Evropě jsou nyní eh, lidé, nebo lidé nejsou eh, dostatečně, nemají dostatek prostředků a lidé mají obavy, mají obavy o to, zda model, který byl v Evropě postaven, je udržitelný, protože tento model zatím nepřineslo ani sociální výdobytky, ani sociální soudržnost. Co se týče neformální rady 11. února, mám otázku, zda se, zda jste se vy, co by evropské orgány, hlavně evropské instituce, dohodli sami se sebou, zda e, víte, co chcete dělat. Slyšeli jsme zde slova o sociální solidaritě, o tom hovořil i španělský premiér Zapatero hovořil o tom, že je nutné, aby e, Evropa mě, aby byla udržitelná e, finančně, sociálně i z hlediska ochrany životního prostředí. Děkuji. Pan Lambert na dvě na minuty. Pani Lambert. Mr. Barroso talked... Děkuji. Pan Barroso se už předtím zmínil, že si přeje stižádostivou strategii. A je pravda, že v tom dokumentu 2020 jsou ambiciozní části, ale například číslo týkající se emisí skleníkových plynů není stižádostivé, je prostě nicotné a vůbec nás nikam nedovede. Měli bychom uvažovat o 40% do roku 2020, ale samozřejmě se nejedná pouze o klima, ale zná se, jedná se rovněž o dostupnost zdrojů a o zvyšování efektivity zdrojů Rovněž se zdá, že tam vidíme hodně záležitostí, jejíž jsme už byli svědky. Totiž nejsou to často cíle, jsou to spíš indikátory a nemělo by to být v otázce cílu. Tady se snažíme růst oddělovat například od transportu, energie a tak dále a už dlouho je to odděleno od otázky pracovních míst, tedy nemluvme už neustále, že ten růst nám eh, ta pracovní místa vytvoří, když to vlastně tam není a když mluvíme o odstraňování chudoby, tak spíš bychom měli mluvit o odstraňování nerovnosti, protože to se dá dokázat a měli bychom se ujistit, aby finanční instituce nepodrážely, nespochybňovaly ty stižádostivé cíle, jež máme. Děkuji, paní kolegyni. Pan Karas na dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, pane předsedo rady, já bych vám chtěl nejdříve poděkovat za dopis, který jste nám poslal. Mohu vám říci, že principy, které v něm jsou popsané a hodnoty, a o kterých zde mluvíte, stoprocentně podporuji. A vy jste řekl, že byste chtěl zasedat každý měsíc. A to je způsob, jak přiblížit členské státy Evropě. Lisabonská strategie nebyla špatná, ale metoda byla špatná a neexistovala zde politická vůle dosáhnout cílů v členských státech. Vaše práce musí být koordinovat členské státy a prosazovat tuto koordinaci v oblastech, kde je kompetentní Evropská unie. Řekl jste jasně, trh nestačí. Ano, chceme sociální tržní hospodářství. A měrová unie nestačí, potřebujeme politickou unii. Prošli jsme, čeká nás první test, bude to rozpočet 2011, a který už se musí vztahovat na celkovou strategii 2020. Strategie 2020 není samostatným cílem, to je pouze nástroj k tomu, abychom eh, dosáhli odpovídající reakce na hospodářskou krizi. Ano, potřebujeme více koordinace v daňové politice, v rozpočtové politice, v hospodářské politice, v politice vzdělávání i výzkumu. Jenom touto koordinací dosáhneme konkurenceschopnosti. Potřebujeme, aby Small Business Act byl prosazován v členských státech. Malé podniky musí být podporovány, aby vytvářely pracovní místa v jednotlivých regionech. Pane předsedo komise, potřebujeme jasnou studii všech opatření komise a, a dopady opatření komise na reálný sektor. A potřebujeme reakci na demokratický rozvoj a na problémy sociálních systémů. Potřebujeme jasný balíček strategie výstupu z podpůrných opatření a je třeba, aby tato strategie odpovídala strategii výstupu. Děkuji, pane Karasi. Dále pan Serkas, 1 minuta 30. Děkuji. Chtěl bych poděkovat předsedovi rady a předsedovi komise. Velice se mi líbilo vše, co dnes zde slyším a doufám, že i příští týden to e, bude podobné, protože příští, e, jak jsme všichni pochopili, tak potřebujeme a musíme být objektivní a musíme vše zakládat na skutečnostech, pokud chceme vytvářet budoucnost. Musíme hovořit jedním hlasem, jedním hlasem musí hovořit občané, politici a budoucnost, ta volba je v našich rukou. Pokud eh, chceme dobrou eh, ekonomiku, která nám poskytne prostředky, musíme dobře eh, charakterizovat cíle, ale musíme ji také přizpůsobit společnosti. Jak jsme říkali, potřebujeme dlouhodobé strategie, nikoli krátkodobé. To jsme se snad poučili z minulosti v minulosti zde byl velký hospodářský růst, ale byl často založen na spekulacích, nebral v úvahu sociální eh, spravedlnost a ani ochranu životního prostředí pro ani osud dalších generací. Doufám, že příští týden se eh, tedy zde budeme mít ambiciozní program, který se bude týkat udržitelnosti, která se bude týkat udržitelnosti sociální, ekonomické i environmentální. Ještě co se týče sociální agendy, tak jsou zde také důležité cíle. Občané mají své sny, ale mají i, své, mají, mají i strach, bojí se, že přijdou o práci, bojí se, že se stanou obětí arogance spekulativních trhů, které již zničily finanční trh. Potřebujeme politiku pro plnou zaměstnanost, pro inkluzivní zaměstnanost, aby každý měl práci. Evropa by se měla soustředit na sociální stránku. Další řečník pan Kigo na jednu minutu. Vážený pane předsedo, paní předsedkyně, nejdříve. Krize evropského hospodářství je tak hluboká, že bychom v této situaci opravdu měli čekat konkrétní opatření, konkrétní návrhy přesně v těchto směrech, které zde byly nastíněny různými představiteli. Evropské hospodářské jakoby vládnutí nebo řízení. Tady má celá různé obrysy, ale mohli byste říci, jak můžeme rozdělit tu odpovědnost na to velké zadlužení, aby se Řecko nezhroutilo pod tíží těch um, eh, splátek Včera jsme mluvili o požadavcích, jak můžeme zaručit snižování nerovností. Nikoli pouze trestat země, jež mají schodek, ale rovněž země, jež mají přebytky. I ty musí reformovat. My potřebujeme evropské statistiky, jež jsou nezávislé a jež efektivně mohou být použity k nástrojům a návrhům pro zvýšení konkurenceschopnosti a už nastal čas, abychom měli konkrétní dokumenty na stole. Další řečník odí dvě minuty. Vážený pane předsedo Rado, vážený pane předsedo komise, vážení kolegové. Jsem rád, že konečně zde můžeme přivítat předsedu, stáleho předsedu Rady. Chtěl bych eh, také říci, že tedy bohužel váš první krok nebyl ten, že byste navštívil Evropský parlament, co by zastupitele všech občanů. Myslím, že jste měl přijít za námi, jakmile jste se ujel své funkce. Podle z francouzského a nizozemského referenda jsme se dozvěděli, že občané eh, mají pocit, že Evropa je budována bez nich. A díky Angele Merklové a díky prezidentu Sarkozymu se tedy došlo k tomu, že se všechny tyto otázky začaly blíže řešit. Myslím, že musíte pochopit tuto otázku, musíte pochopit, že, ne, že si nedokážete poradit bez občanů a bez jejich zastupitelů. A zároveň si musíme uvědomit, že jsou pro nás důležité členské státy a proto je důležité zapojit vládu. Evropští občané trpí, protože nechápou situaci, nechápou, co se kolem nich děje a vy máte povinnost přesvědčit Evropskou radu, aby se vydala na novou cestu, aby začala mluvit o tom, že Evropa není problém, Evropa je řešení, Evropa má chránit, chránit občany a e, musíte přemýšlet o nové roli. Můžete nám říci něco o vztazích mezi jednotlivými vládami ve vaší budoucí v, ve, během dalšího vašeho období a také co se týče vnější Evropské akce pro vnější, Evropské služby pro vnější akci. Musíme eh, mít ve vás určitého lídra, protože eh, vy byste měl být ten první, kdo bude reprezentovat EU a kdo bude povzbuzovat všechny členské státy v tomto ohledu. A děkuji vám za to, že jste tady. Myslím, že se nemusíte bát občanů ani jejich zastupitelů. Děkuji. Děkujeme. Další řečník je Koferaty, 1 minuta 30. Grazie, presidente. Ne... Děkuji, paní předsedkyně. Když definujeme střednědobou strategii EU, Evropská unie musí zohlednit dopady hospodářské krize nejenom v této části světa. Musí se být také vědoma a špatných výsledků předchozí strategie, Lisabonské strategie. Krize ukázala, co se stane s růstem a zaměstnaností v takovýchto dobách. Potřebujeme legislativní nástroje pro to, abychom mohli dohlížet na finanční trhy. Je třeba, abychom nevytvářeli negativní podmínky, které potom mají špatný dopad na naše daňové poplatníky. Potřebujeme podporovat eh, školení a vzdělávání, potřebujeme investovat do zelené ekonomiky. A abychom mohli investovat, potřebujeme eurobondy nebo systém, abychom mohli dosáhnout našich hospodářských cílů. To jsou to byl hlavní problém Lisabonské strategie. Bohužel zvuk je špatný, je zde problém s mikrofonem, není možné tlumočit. Máme rovněž úkol měnit společenský dialog, co by prvek soudržnosti a způsob řešení eh, nebezpečí, jež, eh, jež je eh, nezaměstnanost. Další délka z dvě minuty. <clears throat> Eh, ano. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo Van Rompuy, pane předsedo Barosu, a pan Baroso zde není. Já jsem byla velice ráda, když jsem viděla oba předsedy pohromadě. Bylo velice příjemné eh, také vidět, že se oba předsedové shodnou na základních bodech evropské strategie pro následujících deset let. To je velice zásadní. Mě také velice zajímalo to, co jste nám řekli o této strategii. Zdá se, že se na této strategii shodnete. Chcete, aby zde byly měřitelné, dosažitelné cíle. A říkáte, že je třeba provádět neustálé hodnocení, aby bylo vidět, zda se ubíráme správným směrem. Já si myslím, že to je zcela zásadní změna ve srovnání s Lisabonskou strategií. Chtěla bych zdůraznit jeden bod, a to je vnitřní trh. Po více než 20 let evropský vnitřní trh existuje. A po 20 letech ale stále ještě máme co dělat, abychom dosáhli ve většině odvětví skutečného vnitřního trhu. V některých eh, odvětvích eh, máme dobrý vnitřní trh, ale v jiných odvětvích je obrovská fragmentace. Jsou zde obrovské překážky, které zabraňují evropské ekonomice, aby využívala výhod z objemu a abychom tak mohli dosáhnout konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, které potřebujeme. Pane von Rompuji, pane Barroso, potřebujeme skutečně hodně politické energie. Bez tohoto politického odhodlání nedosáhneme toho, co chceme. Potřebujeme a, vůdce a vy, pánové, máte skutečně velkou odpovědnost v tomto směru. Počítáme s vámi děkuji. Další je pan Bulman, 1 minuta 30. Paní předsedkyně, a pane předsedo, pane komisaři, kolegové, kolegyně. Já bych chtěl hovořit konkrétně o dvou bodech. O prvním bodě už se hovořilo. Máme zde a, nějakou úspěšnou strategii 2020? Ne, takovou tu strategii ještě nemáme a řeknu vám proč. Když komise řekne, když členské státy řeknou, Nejdříve uděláme rychlou konsolidaci rozpočtu a poté se budeme starat o hospodářství a zaměstnanost. To je špatný směr, který nebude fungovat. Pokud nám nevěříte, potom si přečte, přečtěte včerejší stanovisko Mezinárodního měnového fondu. A v současné době existují obavy, pokud je o veřejné investice. Je třeba, abychom měli konkrétní cíl zaměstnanosti. Bez takovéhoto cíle se z krize nedostaneme. Bod dvě. Musíme, máme odpověď na zadlužení? Ne, doposud takovou tu odpověď nemáme. Členské státy udělaly chyby. Nebyl to jenom jeden členský stát. Pokud si přečtete statistiky a pokud, pokud posloucháte analytiky, potom víte, že většina řeckých problémů je způsobena spekulanty. Komise nebyla schopna mnoho let tyto spekulanty regulovat. Nebyla schopna regulovat hedžové fondy. Potřebujeme Evropský měnový fond. Fond, který nebude pomáhat jenom zemím mimo eurozóny, ale také zemím v eurozóně. Musíme mít jasnou evropskou politiku, abychom vyřešili krizi. A to teď hned. Děkujeme panu Bulmanovi, dále paní Jury dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, trio, Maďarsko je také součástí stávajícího tria a proto chci uh, říci, že tedy děkuji panu uh, za jeho práci a myslím si, že má velké, že se chce velice věnovat této otázce Evropské unie. Evropa se nachází v krizi a potřebuje, aby byla dobře pevně vedena. A Zároveň však e, musíme zajistit to, aby tento nový program neskončil jako Lisabonská strategie. Maďarsko je bývalou postkomunistickou zemí a myslím, že tyto postkomunistické země jsou trošku podezřívavé vůči všem těm dlouhodobým nebo několikaletým plánům. Musíme se rozhodnout, pro koho tato nová strategie je určena. Kdo je tou cílovou skupinou? Pokud to mají být občané, tak je nutné je přesvědčit o tom, že je to pro ně dobré a nesmíme být proti něm, ale s nimi. Musíme vytvořit eh, lepší eh, hospodářství a Měli bychom tedy v duchu Lisabonské smlouvy také plně zapojit Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty. Tato rozprava nemá být eh, žádnou, nemá nahrazovat jiné debaty které mají probíhat na jiných úrovních. Co se týče meritu věci, tak nejdůležitější je to, aby jsme vypra- abychom, abyste byla pracovní místa. A jak toho dosáhnout? Zatím ještě nevíme přesně jak. Musíme si stanovovat priority, snažíme se také třeba o lepší koordinaci ekonomiky, ale musíme být, vzít v úvahu následující. Za prvé, pokud se něco zlomilo, rozbilo, tak to můžeme vyhodit. Myslím si, že je důležité, abychom eh, se zaobírali politikou společné zemědělské politiky. Je také za druhé důležité, aby ekonomika neprospívala pouze jednotlivcům. Za třetí musíme eh, zajistit to, aby všechny strategie odpovídaly realitě členských států. Děkuji další paní Kudimata, dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, je to velice zajímavá diskuse ta naše dnešní porovnávání názorů na téma strategie 2020, ale samozřejmě všichni velice dobře víme, že na neformálním zasedání rady v únoru bylo tématem především Řecko a víme rovněž, že ten neformální summit nakonec podal zprávu hlavám států a šéfům vlád. A to je vlastně politická podpora Řecku. Říká se, že jsme eh, připraveni k tomu, abychom byli aktivní v zájmu stability eura, ale že Řecko by nemělo nebo si nepožádalo o konkrétní finanční pomoc od EU. A já jsem chtěla říci, že Řecko a premiér neustále opakuje, že nechce, že si nenárokuje eh, peníze od žádného Němce nebo Rakušáka, Slováka, od žádného eh, daňového poplatníka. Nikdo nemá splácet řecké dluhy. Řecko se bude spoléhat na vlastní síly, bude se snažit omezovat zadluženost a už zavádí určitá opatření, které už i oznámila. Pane Verhofštate, ono to úplně nesouhlasí, že Řecko tam eh, v tom Goldman Sachsu ty podklady nedodalo té bance ale pan předseda komise tady není, já bych mu ráda něco řekla. Proč se vlastně mluví pouze o Řecku, o řecké vládě, že by měli něco upřesnit? Přece v praxi v roce 98 až do roku 2008 to tak vypadalo v jiných státech rovněž, takže Řecko si nežádá finanční pomoc, žádá si o něco jiného, vážení kolegové. Řecko by rádo vidělo něco, co by mělo být vlastně samozřejmostí, totiž nikoli pouze, že je členou eurozóny, ale co by člen Evropské unie. Politickou podporu, solidaritu chtělo by znovu získat důvěru, skutečnou, upřímnou důvěru a podporu, která nezůstane pouze u slov, která bude mít svůj obsah a která bude substantivní a v neposlední řadě, abychom nezůstali pouze u tlachání. Ehm, Řecko ze své strany a v Řecku bychom si přáli, abychom nebyli předmětem eh, spekulací, aby na na z nás netěžili spekulanti, aby byly všechny, všechna naše opatření byla realizována, protože jinak, pokud dáme volnou ruku těmto spekulantům, tak budou i tak eh, vlastně k ničemu ta řecká opatření. Ehm, vynuluje se to. My jsme kdysi v Řecku si dali za úkol, abychom se stali členy eurozóny a nyní bychom všichni se měli snažit, abychom euro a eurozónu chránili. Děkuji. Ano, já bych ráda informovala všechny kolegy a kolegyně, že dnes opravdu máme pouze těch pět minut na každý a i na spontánního řečníka. Máme jednu minutu na řečníka a přihlásilo se nám přibližně 30 kolegů. Takže z toho asi vidíte, že většina z vás bude zklamána. Další, pan De Castro, na jednu minutu, prosím. Signor Presidente, non posso esim... Paní předsedkyně, já musím vyjádřit svoji lítost a lítost výboru pro zemědělství, jehož jsem předsedy, předsedou, že se zde nezmiňuje potravinový řetězec ve strategii EU 2020. Návrh komise nezahrnuje otázku bezpečnosti potravin a dostupnosti potravin a zároveň nezahrnuje otázku růstu a zaměstnanosti ve venkovských oblastech. Musíme si uvědomit, že 45 a evropské plochy spravují zemědělci. Zapomínáme na 30 milionů lidí, kteří pracují v zemědělství. A to jsou eh, lidi, které musíme také chránit. Než eh, budeme eh, hovořit o vytváření nových pracovních míst, musíme uchránit současná pracovní místa. Zároveň je třeba mít na paměti biodiverzitu, krajinu, životní prostředí. To jsou zcela zásadní hodnoty pro společnost. Španělské předsednictví poukázalo na nutnost mít silnou SZP. Paní předsedkyně, já jsem velice zklamán tímto nedostatkem a doufám, že Evropský parlament to napraví. Posledním řečníkem je paní Jakonzary. Jedna minuta. Kiinalaisen kalenterin mukaan nyt... Děkuji. Podle čínského kalendáře máme letos rok tygra. A Čínsk, Čína je skutečně také takovou e, tygří ekonomikou. Zároveň zde je Indie. A myslím si, že rozvoj v Indii nás ovlivní i v Evropě. Právě z tohoto důvodu potřebujeme e, nový rytmus, potřebujeme se nově otevřít, potřebujeme nový začátek. A strategie 2020 by to měla znamenat. Potřebujeme společnou ekonomickou politiku, i třeba daňovou společnou politiku. Potřebujeme také identifikovat slabá místa, investovat do inovací a do vytváření pracovních míst. Mám otázku, která se týká této řecké tragédie. Jak zabráníme tomu, aby k tomu nedocházelo v budoucnu? Ptám se na to, jak to bude s, prodáv- s, s jak to bude s uplatňováním paktu o stabilitě a růstu a e, jak zajistíte, že tato strategie bude lepší než e, Lisabonská strategie, protože mám pocit, že členské státy o to moc nestojí. Děkuji a nyní máme pět řečníků, kteří se přihlásili v rámci procedury spontánní řečník. První je pan Mariasku. Doamna președinte, domnule președinte al Consiliului, e, mă bucur. Pane předsedo rady, já jsem velice rád, že vás zde vidím a potkávám na půdě Evropského parlamentu. Jsem opravdu celý pryč, že rada tak spěchá a nevidí potřebu konzultovat eh, s parlamentem. Lisabonská strategie selhala, máme strategii 2020, ale to, co nám bylo předloženo, je velice všeobecné a nereaguje na budoucí výzvy. Sociální dimenze, to je jeden příklad stárnutí populace a nedostatek patřičně kvalifikovaných pracovníků. Méně než 2% rozpočtu bylo vyhrazeno na bádání a inovace a to by mělo být opraveno. E, výzkum a vývoj by přece mohl fungovat na principu navazování partnerství se soukromým e, sektorem, měli by podnikatelé mít možnost investovat Děkuji, paní předsedkyně. Já se budu snažit být stručná, abych dodržela limit. Je mi líto, že tady nevidím pana Baroza, ale vidím, že tady máme někoho, kdo je zrovna odpovědný za meziinstitucionální spolupráci. A proto bych ráda jako jeden z důležitých bodů předznamenala, jako podmínku úspěchu strategie 2020 se zmínila, že je opravdu nevyhnutelné, aby jednotlivé instituce Evropské unie přestaly vzájemně soutěžit, abychom opravdu společně spolupracovali na nástrojích, bez nichž se naše strategie a její cíle nepodaří realizovat. Stejně tak je velice důležité, abychom potlačili národní egoizmy, přetavili je v národní odpovědnost rovněž na celoevropské úrovni, protože bez toho aniž bychom otevřeli v nejbližší době harmonizaci sociální a daňové politiky, nebude možné naplnit cíle, jež se týkají hospodářské politiky či naší společné evropské ekonomiky a které z nás učiní opravdu konkurenceschopné země v globálním světě. Vidím tady, že pan Stars tady není v sále, v takovém případě je to pan Duff jako další řečník. Um, A pane předsedo, jsem vám velice vděčný, že jste popsal svoji funkci. Ale stále ještě úplně nerozumím tomu, proč odmítáte odpovědět na moji parlamentní otázku. Chtěl bych vás požádat, abyste znovu zvážil váš přístup a k parlamentním otázkám. Také bych se chtěl omluvit za výstup Nigela Faráže a chtěl bych zaručit, že naprostá většina britských poslanců Evropského parlamentu vás bude plně respektovat. Děkuji. Další řečník, pan Papa Nikolau. Děkuji, paní předsedkyně. V poslední době se pohled všech v Evropě, nejenom v Evropě, upnul na Řecko. To řeklo už mnoho lidí. Na celém světě panuje hospodářská krize. Nejenom Řecko má problém s hospodářstvím, ale i jiné země. To všichni víme. Je zde krize, kterou jsme dříve nezažili. A vidíme, že došlo ke skutečně velkým chybám. Jedna věc je zcela zásadní, kolegové a kolegyně. Řecko není na hranici bankrotu. Řecko se nerozpadne a Řecko také nepožádalo o žádnou finanční pomoc. My chceme politickou podporu. Řecko žádá o skutečnou solidaritu jiných členských států v rámci Evropské hospodářské a měnové unie. O to zde jde. Další řečnicí je paní Tykau. la începutul anului rata omajului a ajuns la zece iar... paní předsedající. Na začátku tohoto roku se zvýšila nezaměstnanost o 10% a, snížil, a zvýšil se také rozpočtový deficit. Občané žádali o okamžité reakce na problémy, jako je stárnutí obyvatelstva, změna klimatu a hospodářská krize. Evropská unie by měla prioritně vytvořit, eh, věnovat se takovým tématům, jako je infrastruktura v oblasti vytváření pracovních míst, vzdělávání, doprava a tak dále. Také potřebujeme trvale udržitelné systémy energetiky a také bezpečnou infrastrukturu. Potřebujeme také zvýšit energetickou účinnost u budov, ale také u průmyslových zařízení. Pokud chceme vytvořit 2 miliony pracovních míst do roku 2020, musíme také modernizovat naší výrobu, měli bychom se soustředit na modernizaci uvnitř EU spíše než na relokalizaci podniků. Dále, co se týče demografické krize, máme zde pokles porodnosti a potřebujeme, aby sociální systém se změnil, aby všichni občané měli zaručený život eh, v důstojných podmínkách. Děkuji. Eh, Děkuji, nyní ukončuji tuto diskusi. A předávám slovo panu Ševčovičovi, zástupci komise. Pane předsedo, vážení europoslanci, Vím, že jsme trochu přetáhli čas a bohužel náš pan předseda musel odejít, protože měl jiné povinnosti, ale je mi velikou ctí odpovídat jeho jménem a rovněž jménem komise. Rád bych začal tím, že vám všem poděkuji za zcela fascinující rozpravu, za váš entuziasmus, že tu podporu, jež tady prokazujete strategii 2020 bez vaší podpory, tato strategie 2020 nemůže uspět ani neuspěje. Já vás mohu ujistit, že naše komise bude odvážná. E, na předních místech budou občané, zaměstnanost, omezování chudoby, zvyšování výkonnosti. Rovněž vás chci ujistit, že jsme se z Lisabonské strategie poučili a že se soustředíme na menším počtu cílů, tak abychom zlepšili rovněž řízení této strategie. My komisi se cítíme podpořeni tím, co tady vidíme a těmi signály z parlamentu. Rovněž nám dává hm, naději hm, atmosféra v radě, kde je opravdu jiná situace než před pěti lety, když jsme mluvili o parametrech Lisabonské strategie v té době. Ale potřebujeme více, potřebujeme rovněž lokální podporu, regionální podporu a řadové občany se musí za tuto tragédii postavit. Nesmí v tom vidět další pouhé nějaké byrokratické procvičování. Musí vidět, že to má přímý vliv na život v Evropě, v jejich regionu, v jejich zemi. A rád bych se na vás obrátil. Vážení parlamentáři, pomozte nám v tomto úkolu. Nesoutěžme mezi institucemi, spolupracujme, soustřeďme se na priority a snažme se přijít s konkrétními výsledky té strategii 2020 bychom rádi zavedli tři pilíře. Chytrá, zelenější a inkluzivní ekonomika. Rádi bychom na těchto pilířích budovali flexibilní iniciativy, které vyřeší problém těch úzkých hrdel, toho všeho, co blokuje rozvoj hospodářství. Chceme se lépe soustředit na vzdělávání a školení, tak aby pracovní síly v Evropě si uchovaly svou konkurenceschopnost, již si Evropa plně zaslouží. Naše strategie bude úzce propojena s paktem stability a růstu, protože právě solidní pozice v té oblasti je klíčem. Dnes se hodně zde mluvilo o Řecku a já vás chci ujistit, že zde je um, všeobecné porozumění, že budeme postupovat koordinovaně, abychom v eurozóně uchovali finanční stabilitu a komise bude úzce s Řeckem spolupracovat a zároveň bude monitorovat implementaci těch doporučení. Zároveň spolupracujeme s Evropskou centrální bankou i s Mezinárodním měnovým fondem, který se zrovna nachází, jehož delegace je v Aténách, případně pokud budou potřeba dodatečná opatření. A chci vás ujistit, že máme patřičné nástroje, abychom se o finanční stabilitu postarali, zejména v rámci eurozóny, Evropská centrální banka a jsme ochotni uplatnit evropský rámec pro koordinované konání, ale každý musí něco pro to udělat. A nyní je na Řecku, aby samo nejdříve dokázalo, že ty reformy uvede do praxe a všechna nezbytná opatření. Ale já jsem přesvědčen, že můžeme postupovat odvážně, ať už v oblasti strategie 2020, ať už v Řecku. Děkuji, pane předsedající. Mnohokrát děkuji. Nyní předseda rady, pan Van Rompuy. Pane předsedo, vážení kolegové, já jsem velice rád, že proběhla tato rozprava. Jsem velice rád, že jsem při, přijal vaše pozvání, abych přišel. A to právě na začátku procesu vyjednávání o strategii 2020. Jsme skutečně na začátku této diskuse. A diskutovali jsme 11. února a na konci března proběhne jarní summit a strategii 2020 nebo strategii pro růst a zaměstnanost dokončíme v červnu. Takže máme určitý čas na to, abychom si vyměnili názory a abychom určili, jaké kroky chceme učinit. Jsem proto velice rád, že zde existují evropské ambice, které se odrážily také v dnešní rozpravě. A jsem také velice rád, že je zde určitý pocit, že tato situace, tato otázka je naléhavá. A měli jsme zde jeden projev, kterého si eh, nevážím, ale nebudu k tomu říkat nic více. Pokud jde o eh, strategii, eh, rozlišil bych tři různá období. Prvním obdobím je období, kterým procházíme. To je tedy období finanční krize a jejich následků. Dovolte mi, abych použil trochu odlišná slova od toho, co jsem zde slyšel dnes odpoledne. Hned řeknu, co tím myslím. Chtěl bych použít eh, slova, a která zdůrazňují pozitivní aspekty Evropské unie. Jsou zde některé pozitivní věci z poslední doby. Poučili jsme se z krize 30. let. A nyní jsme v období jeden rok po vrcholu krize. V roce 2010 ve většině evropských zemí máme pozitivní hospodářský růst. Nebylo tomu tak ve 30. letech. Tehdy krize trvala až do konce desetiletí. Proč nyní máme tento kladný hospodářský růst? Protože jsme učinili odpovídající opatření. A opatření proto, abychom zachránili finanční instituce, ne proto, že je máme tolik rádi, ale protože jsou základem naší ekonomiky. Zároveň jsme měli inteligentní měnovou politiku a přivedli jsme dostane, dostatek likvidity do hospodářství. To se před 70 lety neudělalo. Při nejmenším 16 zemí vytvořilo zónu měnové stability navzdory některým problémům. Ve 30. letech tehdy došlo ke konkurenčním tlakům, ke konkurenčnímu jednání. Eh, my jsme eh, využili eh, rizikové rozpočtové politiky, abychom přivedli peníze do ekonomiky. Udělali jsme něco jiného než ve 30. letech. A v současné době se chceme co nejrychleji navrátit k vyrovnaným rozpočtům. A chceme chránit, zachránit náš vnitřní trh. A ten není bezproblémový, ale budeme mít jasné praktické eh, návrhy, jak eh, se postarat o náš vnitřní trh. Zároveň ale nechceme protekcionismus, eh, ke kterému došlo ve 30. letech. A zajdu ještě dále. Díky Evropské unie začala jednat G20 a podařilo se nám vytvořit jednotno, jednotné řízení. A všechny velké mocnosti se sešly, aby bojovaly proti krizi. Jejich kroky nebyly dokonalé, ale přispěly ke zlepšení. A my v tomto trendu budeme pokračovat. Evropská unie nemůže být vždy v obrané pozici. Je zde hodně pozitivních věcí. Nyní a musíme opustit tuto strategii výstupu Musíme ale najít určitou rovnováhu mezi tím, kdy zrušíme rozpočtové pobídky příliš rychle a kdy budeme ve střednědobém výhledu chtít dosáhnout zároveň vyrovnaných rozpočtů. Samozřejmě je zde obrovský nátlak na naše zdravotnické systémy a na systémy sociálního zabezpečení. Je třeba zde najít odpovídající rovnováhu. Pakt stabilita a růstu nám poskytne nástroje, abychom toho dosáhli není možné se okamžitě vrátit eh, k rozpočtové rovnováze. To pakt stability a růstu nepožaduje. Požaduje jednotlivé kroky k tomu, abychom dosáhli 3 ve střednědobém výhledu. Takže já si myslím, že jsme provedli velice rozumnou politiku. Pokud jde o Lisabonskou strategii, víme, že tato strategie měla některé nedostatky ale neměli bychom zapomenout na to, že finanční krize a hospodářská krize zcela narušila implementaci Lisabonské agendy. A nemusíme znovu opakovat nedostatky, každý je zná, ale chtěl bych říct následující. My v každém případě potřebujeme zásadní reformy. A tyto zásadní reformy na evropské úrovni a na národní úrovni si eh, vyžádají určité rozpočtové kroky. Není to náhoda, že v závěrech obsažených v dopise, který jsem poslal, eh, je propojená eh, rozpočtová diskuse s hospodářskými reformami. A ve chvíli, kdy řekneme, že chceme více investovat do výzkumu a vývoje, je třeba, abychom to zohlednili také ve finanční perspektivě Evropské unie a v národních rozpočet. rozpočtech. To znamená, že bude třeba učinit určitá rozpočtová rozhodnutí. Dalším důsledkem Lisabonské strategie je, že ne všechny cíle jsou takzvanými měkkými cíly. Můžeme mít také takzvané tvrdé cíle. cíle. A tam poté nastávají problémy. Existuje zde poptávka po reformě, ale je zde také otázka implementace reform. Nehovořím o tom, co jsem slyšel zde, ale mimo a tento parlament lidé požadují zásadní reformy, tvrdá opatření. Když se lidé vrátí do svých členských států často ale k takovýmto krokům nedochází. Nejenom Evropská unie může implementovat reformy. My můžeme reformy podněcovat a poskytnout pro ně ten správný rámec, ale většina reform musí být provedena na úrovni členských států. Je zde tedy důležitá otázka politické vůle a politických závazků. Potřebujeme eh, závaznější opatření. Já jsem eh, předložil některé návrhy, které jsou podle mého názoru inteligentní. Pakt stabilita a růstu obsahuje některé závazné cíle, ale přesto se mu nepodařilo, aby všechny členské státy dodržely závazky v tomto paktu. Bez politické vůle, bez politických závazků nebude naše strategie fungovat. Pokud jde o hospodářskou strategii, někteří říkají, potřebujeme více závazných opatření. Ano, dobře. Ale Lisabonská smlouva něco takového nestanovuje. Já jsem Lisabonskou smlouvu nevypracoval, vypracovali ji jiní. Ale Lisabonská smlouva nezahrnuje žádné postihy, žádné pokuty, pokud jde o nedostatky v implementaci hospodářských cílů. Podívejme se na článek 121. Politický závazek na evropské úrovni a na národní úrovni je zcela zásadní a bez politických závazků nemůžeme udělat nic. Poslední slovo k Řecku. Myslím si, že jsme vyslali jasný signál. Jasný signál týkající se odpovědnosti řecké vlády, která musí řešit velice obtížnou situaci. Je to situace, kterou zdědila. Řecká vláda učinila odvážná opatření. 11. února nám řekla, že pokud současná opatření nebudou stačit proto, aby došlo ke 4% snížení dluhu. Poté budou učiněna další opatření. Zároveň musíme provádět více monitorování, nejenom ze strany komise, ale také s pomocí Evropské centrální banky. Zároveň budeme využívat expertů z Mezinárodního měnového fondu. Myslím, že jsme se jasně pokusili rozdělit odpovědnost a pokud to bude nutné, je zde třeba poukázat na solidaritu. Řecko jasně řeklo, že něco takového eh, nechce, ale my jsme vyslali dva signály. Signál odpovědnosti a signál solidarity, pokud to bude třeba. Musíme učinit závěry z toho, co se stalo v Řecku v posledních letech a z toho, co se stalo v eurozóně. Myslím si, že musíme být více aktivní, pokud jde o sbírání dat a údajů. Tato krize byla také výzvou, protože nás naučila více koordinovat. Každá krize je výzva a my se z každé krize musíme poučit to také uděláme. Poučili jsme se z krize ve 30. letech a nyní se musíme poučit ze současné finanční krize. A je třeba kontrolovat bonusy bankéřů, je třeba mít i jasný bankovní politiku a jasnou regulaci finančních trhů. Musíme se poučit ze zkušenosti Řecka a z dalších zkušeností. Na závěr bych chtěl říci, že jsem zde cítil stejnou politickou víli, vůli a stejné ambice snažit se o ekonomickou strategii a politiku, a která nám umožní řešit současné výzvy. Na to poukázali mnozí. Není to jenom odpovědnost jednoho nebo dvou lidí. Máme společnou odpovědnost jako všechny evropské instituce a jako všechny členské státy. Jinak nebudeme schopni ubránit náš sociální model a přijdeme o naši pozici eh, na světě. A to jsem vám chtěl dnes odpoledne říci a v tomto duchu budu také nadále pracovat. Děkuji. Eh, Pane předsedo, byla to opravdu velikým potěšením, že jste zde mezi námi byl, že jste se objevil. V Řecku se u nás říká, přejeme vám ocelovou hlavu, abyste vydržel to a ty, již se do vás budou stehpovat, máte nelehký úkol. Tady jste dokázal, že to opravdu snad zvládnete a my jsme rádi, že jste tady u nás. Jinak Pokračujeme. Počítáme nyní s prohlášením eh, komise z hlediska priorit Evropského parlamentu s ohledem na zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě 1. až 26. březen, takže nejdříve